ze ekonomické zprávy a řízení, které komise zveřejnila 28.11. My jsme již měli možnost diskutovat o tomto tématu s výborem Ekon a to 2. prosince. Těším se na další diskuzi k tomuto velice důležitému dnešnímu tématu a i v následujícím období. Dovolte, abych připomněl to, že ekonomická a finanční krize poukázala na obrovské problémy v tom původním nastavení ekonomického, hospodářského nastavení Evropské unie. Došlo k mnoha aktivitám těchto oblastech především pokud se podívám na to, co bylo dosažitelné před dvěma lety, tak to bylo skutečně veliké úsilí. Eurooblast byla posílená velice silnými prostředky v rámci evropských stabilizačních mechanismů, abychom zajistili finanční stabilitu. Máme zde bankovní unii, která by měla řešit fragmentaci finančního sektoru a zároveň přístup k financování. Posílili jsme ekonomickou zprávu a řízení, tak abychom rovněž posílili ekonomickou a rozpočtovou spolupráci spolupráci a koordinaci. balíček, šestý balíček právě vedli k posílení ekonomické zprávy a zároveň rozpočtového dohledu v rámci paktu stability a růstu. Zahrnuli jsme i oblast dohledu v oblasti makroekonomických nerovnomách a zároveň situaci v jednotlivých zemí, které trpěly nestabilitou v této oblasti. Dále to byla kodifikace v oblasti finančního dohledu, rozpočtového dohledu v rámci evropského semestru, v rámci různých těchto legislativních aktů jsme provedli revizi těchto nových instrumentů, nových nástrojů. Obecně řečeno jsme se zaměřili především na tři oblasti šesti balíčku a dvou balíčku jednak teda efektivity těchto nařízení, to znamená do jakého rozsahu byla nová pravidla účinná při dosažení nových cílů. Dále samozřejmě i role dopadu těchto pravidel na posílení ekonomických politik a poslední oblast, jak te, tato pravidla v této oblasti přispěly k dodržení ekonomické zprávy a řízení v ekonomické unii, jakož jsme neměli moc času od samotného vstupu v platnost, pokud jde o aplikaci tohoto nového systému. Samozřejmě ten čas byl omezený, je zde ještě mnoho nástrojů, které budeme muset otestovat, především pokud jde o nadměrné postupy nerovnováh. Tento systém jsme aplikovali v konkrétních ekonomických podmínkách v průběhu a i po té rozsáhlé finanční krizi. To nám omezilo určité možnosti hodnocení efektivity preventivní role celého našeho systému. Z těchto důvodů tato revize, kterou jsme představili v listopadu, je krátká, je aktuální, dívá se spíše na to, jak vypadají nástroje, které již jsou v platnosti, to znamená o ty podzimu 2011 šesti balíček a od roku 2013 to byl dvou balíček. O, samostatně jsme hovořili i o dohledu v této oblasti, nerovnováha makroekonomického charakteru a i zemí, které mají problémy s finanční stabilitou. Stručně se díváme i na propojení mezi různými prvky celé oblasti revize, průzkum rovněž se podíval i na určité mm, oblasti rovnováh obou těchto balíčků. Rozšířili jsme a prohloubili ekonomickou zprávu a řízení a zároveň pokrok, pokud je o fiskální konsolidaci a úpravu a nápravu nerovnováh v této oblasti. Identifikovali jsme různé oblasti, ve kterých bychom mohli udělat ještě více, především pokud je o složitost celého systému, překrývání jednotlivých nástrojů, duplicitu a i komplikaci některých konkrétních nástrojů, například pokud jde o pak růstu a stability. Protože to samozřejmě může přestat problémy pro transparentnost a implementaci těchto nástrojů. Zároveň hovoříme o potřebě zvýšení určitého pocitu vlastnictví nad reformami v jednotlivých členských státech, což by mělo pomoci implementovat tyto reformy, doporučení, se kterými jsme přišli v rámci evropského semestru mělo zlepšit výsledky v oblasti růstu, nerovnováha, konvergence a zároveň zde zdůrazňujeme zapojení národních parlamentů, jejich důležitost jednotlivých aktérů, zvýšit legitimnost, zodpovědnost za celou záležitost. Náš systém pro ekonomickou zprávu může být efektivní pouze pokud skutečně všichni aktéři za to převezmou odpovědnost, především pokud je o Evropský parlament, jakožto klíčového hráče, který zajišťuje demokratickou legitimitu, odpovědnost, pokud je o úroveň ekonomických rozhodnutí na EU úrovni. Právě proto je toto takový výchozí bod, určitý odrazový můstek pro dialog a i další rozbor situace v následujících měsících. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, těším se na vaše názory. Děkuji. Já vám děkuji, pane komisaři. A nyní budou mít slovo mluvčí jednotlivých politických skupin a jako první je pan Burkhard Balc za EPP. Děkuji vám, paní předsedající. Jménem EPP bych chtěl eh, přivítat možnost eh, dnešní rozpravy k těmto záležitostem. Jsem velmi rád, že komise eh, pozitivním způsobem hodnotí dosavadní platnost eh, šesti balíčku a dvou balíčku ekonomických opatření a vidíme, že hospodářská situace ve členských státech se začíná postupně zotavovat. Je dobře, eh, že komise požaduje po členských státech pravidelné hluboké strukturální reformy. To je určitě eh, správný způsob a my podporujeme v komisi v tom, když říká, že ta současná podoba těchto opatření má svou budoucnost a budou tedy platit i nadále. Teď jde o to, jak eh, ta pravidla budou používána. Je to také jakýsi výchozí bod pro dosažení lepší konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Eh, ten, kdo požaduje zrušení nebo změnu těchto pravidel, tím popírá eh, ten uplynulý hospodářský vývoj Víme, že eh, jsme se dostali eh, v minulosti do eh, dluhové spirále, spirály a myslím si, že není pravda, když někdo říká, že to bránilo hospodářskému růstu ve členské státy. Toto není, tento pakt není vůbec překážkou hospodářskému růstu. Tento pakt má ve členské státy k tomu, aby měli udržitelný a do budoucna zaměřený rozpočet. Jsou to samozřejmě nepříjemné pravdy, je také evidentní, že Evropa potřebuje mít eh, hospodářské prostředí, které je příznivé pro investice, protože jinak eh, bez těch reform eh, žádní investoři přicházet nebudou. Pak růstu a stability nesmí být ohrožen, nesmí se rozlišovat mezi velkými a malými státy a proto bychom rádi od komise slyšeli, že bude i nadále jednat v zájmu stability Evropy. A také bychom byli rádi, kdyby eh, se snažila ukázat odvahu těm, které, těm státům, které reformy provádí příliš pomalu. Děkuji vám, eh, pane poslanče. A teď za SAD paní Beres má slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Pane místo předsedo, toto je první zůzka za tohoto mandátu, kdy hovořím o takto významném tématu. To je otázka hospodářského řízení. Za současného mandátu jsme učinili bezprecedentní krok ohledně bankovních záležitostí vytvoření bankovní unie. A dnešní eh, zasedání je poslední šancí také pro komisi, aby realizovala to, co bude umožňovat nejen to, aby se překonala finanční krize, ale také, abychom se nevrátili do eh, krize politické unie. A proto je před námi obrovský úkol. Vy nám předkládáte bilanci šesti eh, balíčku a dvou balíčku. A měli bychom eh, tedy o tom hovořit více. Nejde jen o to, abychom měli prezentaci, jak jste nám ji předložil, což sice bylo eh, faktické a stručné, ale neměli bychom zapomínat na to, jak situace vypadá, že máme závažnou sociální krizi, že máme nízký růst, který postihuje celou Evropskou unii. A e, v ten den, kdy vy jste uveřejnili dokument, který mně připadal, že e, by se na to díval s určitou perspektivou, s určitým růstem a e, že si uvědomujete závažnost situace, je zapotřebí mít tam myslet také sociální krizi a zdůrazňovat otázku poptávky. Zdůrazňoval se deficit investicí a nebezpečí to, že budou upadat určité sektory Eh, mají některé členské státy velice omezený eh, prostor k manévrování, které musí využívat. Je zapotřebí jednat tedy multilaterálně v průběhu evropského semestru a je zapotřebí dívat se eh, perspektivně na další vývoj. Toto však se neobjevuje ve vašem hodnocení Sixpacku a Tupeku. Vy říkáte, že to bylo mm, oskoušeno, ano mm, Toto bylo, eh, tento, tyto texty byly přijaty a je zapotřebí tedy, aby byly ehm, aby byly eh, realizovány, ale nevidíme eh, další praktické dopady. Musíme se na to dívat z více pohledů a sledovat to velice bedlivě. Hlavy států a šefové vlád minulý týden hodnotili six-pack a two-pack a také vám dali mandát k tomu, abyste nadefinovali eh, další flexibilní cestu při eh, hospodářském řízení. A my tedy očekáváme, že právě toto vykonáte a že nám předložíte takovýto dokument, který nebude tedy definovat nová pravidla, ale bude umožňovat, aby se z té eh, logiky striktních pravidel mohlo vést ke skutečnému navigování v hospodářském řízení my víme, eh, že tu jsou eh, eh, pravidla, některá z nich nebyla možné aplikovat a Evropa tímto způsobem překonává určitá pravidla solidity členských států a tím vzniká nepřená atmosféra. Měli bychom si uvědomit odpovědnost, které mají, kterou mají jednotliví aktéři. A měli bychom správně interpretovat flexibilitu, Víme, že je znovu před námi otevřená eh, cesta. Eh, předseda Evropského parlamentu v tomto má plně hrát svou úlohu a všichni by v tom eh, měli mít jasno. Pokud nebudeme postupovat společně v ekonomickém řízení, tak to bude pro Evropu negativní vývoj. A vzhledem k tomu, jak vypadá situace a že členské státy jednají eh, eh, sami. Musíme se znovu podívat na celou situaci společně, musíme se navzájem podporovat a eh, postupovat společně. Očekáváte dobré nápady od parlamentu a dobrou vůli od rady a my se těšíme další setkání s vámi. Děkuji. A nyní za EKR pan Bernd Luke má slovo na tři minuty. Paní předsedající, pane komisaři, já si myslím, že velmi chválihodné, že dnes můžeme vést tuto rozpravu o Sixpacku a Tupaku, ale obecně vlastně ta rozprava je o úspěchu nebo neúspěchu systému eh, ekonomické zprávy a řízení. A myslím, že hodně vypovídá eh, o tom, eh, nebo ta debata vypovídá o tom, že to řízení bylo neúspěšné. Eh, na začátku šlo o to, aby ta pravidla byla jasná, transparentní a jednoduchá, aby neexistovalo zadlužení jdoucí nad rámec 60% HDP a aby deficity nebyly eh, eh, vyšší než 3% rozpočtu a také, aby každý stát ručil za své vlastní dluhy a ne za dluhy jiných států. K tomu ale ta pravidla nevedla, ta pravidla byla poprvé v roce 2005 změněna, rozmělněna a znamenalo to potom zavedení méně transparentních měřítek, jako je například tzv. Eh, strukturální deficit, eh, který se těžko definuje, který neměl přesahovat 0,5 těch států, které jsou v postupu nadměrného schodku. Tam eh, to mohlo být až 0,8 ale nic podobného jsme v praxi neviděli. Redukce strukturálních deficitů Eh, postupovala velmi eh, pomalu a rozhodně to nedosáhlo té výše 0,5% za rok, jak bylo ohlašováno. Potom v roce 2010 eh, byl vybudován ten hlavní kámen, tedy to ručení za vzájemné nebo za dluhy jiných států s tím, že se vytvořila možnost přijímání nových dluhů eh, v podobě ESF a ESM, které potom eh, vlastně za které má ručení celá Evropská unie a nelze je přiřadit jednotlivým členským státům. Poté vznikl tzv. systém scoreboard, kde byly ukazatele, které vlastně hodnotí každý element finanční politiky. S tím, že vlastně ta pravidla mohla být aplikována velmi libovolným způsobem. Vidíme, že ten systém je velmi arbitrární, velmi složitý a dává členským státům možnosti postupovat v hospodářské oblasti velmi nezodpovědně, tak jak to v současnosti vidíme například u Francie. Já si myslím, že se musíme vrátit eh, zpátky k těm základním principům, jako je princip neručit za dluhy ostatních tak, aby každý členský stát měl svou svrchovanost v oblasti ekonomického rozhodování a může přijímat rozhodnutí, za které bude nést svou vlastní zodpovědnost. A to všechno musí vyplývat z toho základního principu, že své dluhy musí platit sám. A potom také nepotřebujeme žádný systém ekonomického řízení, potom také nemusí být vydávána žádná doporučení státům a celé by to mohlo spočívat v tom, že někdo bude připomínat členským, stálům, členským státům a daňovým poplatníkům, eh, že ty dluhy, eh, ručení za dluhy nese každý sám. A doufám, že potom by se Evropská unie mohla vrátit k rozumnému řízení eh, svých záležitostí. Děkuji vám. A nyní za ALDE paní van Nisenhoven. Dank u wel, voorzitter. Eh, za Dnes hodnotíme šesti balíček a dvou balíček. Toto jsou dva balíčky různých opatření, které jsme přijali v posledních několika letech s cílem rozšířit a posílit eh, celou tuto ekonomickou oblast, komise hovoří o reforma, ovšem nehovoří o hlavních věcech, například kolik pružnosti bychom mohli využít při aplikaci těchto pravidel u jednotlivých rozpočtů. Komise přišla s tímto stanoviskem již v letnu. nebo chtěla by to konkretizovat a já bych se chtěla podívat na to, k čemu došlo v posledním týdnu. A to podle mě opravdu nebylo nic pozitivního. Pan předseda Juncker ve francouzském tisku řekl následující věc komise se dívá na řízení národních rozpočtů jakožto na politickou záležitost. A to, co udělalo Fran- udělala Francie v posledním týdnu, si myslím, hovoří za vše v rámci svých rozpočtů, protože tato politika jde vlastně proti tomu, co bylo stanoveno před dvěma lety v rámci šesti balíčku a dvou balíčku, v rámci vlastního hodnocení tohoto těchto dvou balíčků komise hovoří o tom, že určité odložení by mohlo, že by k němu mohlo dojít pouze, pokud země postupovala dostatečně v rámci reform, ovšem řekněme, že se dostala do neočekávaných hospodářských problémů, takže jim umožní určitý odklad. Ovšem komise řekla velice jasně to, že Francie v tomto ohledu neudělala dostatečné kroky, aby nějakým způsobem skorigovala svůj rozpočet. To znamená, že ta lhůta navíc nebyla do, do, poskytnuta na základě dohody v rámci eurozóny. Byla to takový, vlastně taková dohoda za zavřenými dveřmi. Poslední několika letech jsme viděli jasně, k čemu dojde, pokud tato pravidla FTP najednou nebudou fungovat z politického hlediska, nebudou aplikovatelná, nejde pouze o další pružnost uplatňování těchto pravidel. Zdá se, že spíš se to používá jako byč pro postižení jednotlivých zemí, a to především ty země, které dodržují doporučení pro jednotlivé země, které komise přednesla především pokud je o ohled s investicemi, bankovními investicemi. Země jsou postiženy, pokud teda nedodržují tato pravidla, ale dokonce dochází k jejich postižení, i když dodržujete tato pravidla. A to si myslím, že je opravdu velice špatné, protože podkopáváme důvěru v Evropskou unii i eurozónu. Děkuji vám. Děkuji také, že jste dodržela eh, čas řečnickou dobu a teď má slovo paní Matias na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, jakékoliv hodnocení programu hospodářského řízení by mělo vycházet z velice závažného a jednoduchého předpokladu a to, že neuspěla, protože ta nová pravidla nebyla účinná, diskuze o dopadech eh, byla taková, že jsme chtěli, že to dopadlo tak, že bude, budou větší makroekonomické nevyváženosti a menší růst. A proto tedy celý tento program je neúspěšný a je to opravdu toxický odpad. Evropská komise by měla začít znovu od začátku. Já jsem vám chtěla říci, eh, pane eh, komisaři, eh, co se týče Eh, konkrétních eh, programů zaměřených na kontrolování dluhu. Zlepšila se ta kontrola, zlepšil se eh, deficit? Ne. Ani tam nedošlo k úspěchu těchto programů. Je tu větší nevyváženost, větší nerovnováha, narůstají výdoje a jediný způsob, jak snížit výdaje, je rozbití sociálního státu, je větší nestabilita, menší růst a rozpočet, který je opravdu neúspěšný, protože se pořád jen e, šetří a škrtá. A teď se hovoří o flexibilitě, aby členské státy e, mohly e, odečíst z z dluhu investice. Vy jste to vždy odmítali, my jsme o to vždy žádali. Členské státy už nemají ani cent, který by mohli investovat, protože veškeré peníze skončily na placení dluhu. A teď hovoříte o flexibilitě. Pro flexibilitě, o flexibilitě pro koho? Abychom byli seriózní, potřebujeme vidět, jaké jsou výsledky. A nejen hovořit o nějakých tajných cílích. E, bohužel ekonomická a sociální e, destrukce je výsledkem toho, co přinašíte, pane komisaři. Udělejte jednu jednoduchou věc. Roztrhejte ten dokument, protože je to opravdu jen odpad. Következő hozzászóló Urtasun Ernest képviselő. Další řečník je pan Urtasen na čtyři minuty, prosím. Rámec, o kterém jsme hovořili, byl poměrně eh, úspěšný a to ukazuje, že fiskální pravidla hrála svou úlohu v dosažení pokroku ve fiskální konsolidaci. Ale to, co říkáte, to opravdu není věc, po kterou bychom se mohli podepsat protože vy se zaměřujete na mechanické snižování strukturálních deficitů eh, z různých perspektiv. Eh, dnes, když se na to podíváme, podíváme se na, eh, jak na soukromé, tak veřejné finance, aby konečně byly udržitelné po celé Evropě, vidíme, že tato situace má dramatické sociální dopady a ohrožuje znovu nastartování evropské ekonomiky. Došlo k prohloubení dluhu naopak. A vidíme, že tento stávající rámec nepomáhá, neslouží svému cíli, ale naopak Evropu stahuje do další recese. Urgentně potřebujeme skutečný postup, který bude proticyklický a e, pravidla, která bude možné aplikovat tak, jak byla nastavena. Flexibilitu nutně potřebujeme jako pravidlo, nikoli jako výjimku. Potřebujeme ji využívat systematicky tak, aby Eh, tak aby se alespoň napravila ta sociálně ekonomická škoda, která byla napáchána. Pane komisaři, eh, podívejme se na eh, stávající postupy pro nevyváženost rozpočtu. Ty už stačí, my potřebujeme systematičtější postup. Nejen to proto zelení jsou zklamáni, že Evropská komise se domnívá, že stávající ekonomický rámec řízení je úspěšný. My jsme přesvědčeni, že proto, abychom dosáhli skutečně proticyklického postupu, potřebujeme legislativní návrh, který bude kodifikovat revidovaný eh, six-pack a eh, také investiční opatření, která budou mít prospěch jak eh, pro společnost, tak pro životní prostředí. Chceme rekapitalizaci bankovního sektoru, průměrný dluh je 19 HDP v eurozóně. 90 HDP. A to, v této situaci potřebujeme eh, se podívat na to, jaké, eh, jaké, jakým způsobem státy podporovaly bankovní sektor od roku 2009. Eh, Tímto všechno je také způsobeno. A proto musíme bojovat naše legislativně takovým koncepcím jako Eh, té, mm, tomu, té snaze o strukturální vyváženost, protože v současné době je to eh, využíváno špatným způsobem a eh, každý to používá jinak. Zapodívejme jsme na zaměstnanost. Potřebujeme mít 20, 20% a 20% v současné době neodráží možnosti ekonomiky. Podívejme se na další koncepce a také na teoretické Eh, teoretické zázemí eh, celé eh, této, celého toho programu. Hovořil jste o scoreboardu. Pan komisař Moskovici hovořil o sociálních indikátorech, které třeba také začlenit a já bych to rád viděl implementováno. Aplikace těchto pravidel, jak jsme viděli za posledních dní, komise například žádá o Španělsko, aby snížilo deficit o další 4 miliardy eur. Tato země trpí obrovskou nezaměstnaností. Polovina nezaměstnaných nedostává vůbec žádnou pomoc. Může Evropská unie nadále ignorovat takovouto realitu? Eh, za současných eh, pravidel. To je sociálně slepé a ekonomicky to je sebevražedné. A proto my zelení jsme eh, přesvědčeni, že zapotřebí mít legislativní opatření, abychom se vymanili z této stagnace. Děkuji vám. A nyní dostane slovo Steven Wolf za EFDD. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní Dombrovsky. Já jsem plně očekával, že váš projev bude glorifikovat eh, to, jak eh, tento šestit balíček a dvou balíček pomohli Evropě s nesnází. A vy jste přesně to také přednesl. Konec konců se blíží Vánoce a o Vánocích rodiče s všem svým dětem říkají pohádky o tom, jak je svět eh, dobrý, když víme, že to tak není. A dnes znovu, vy jste tady v tomto sále zopakoval eh, jednu takovou pohádku, protože eh, tady jde hlavně o kontrolu, o kontrolu rozpočtu členských států a to, jak členské státy utrácejí peníze a jak eh, tedy zacházejí demokraticky zvolené vlády s penězi daných poplatníků. A výsledek je eh, chudoba eh, v celé Evropě. A celý tento vánoční příběh ukazuje, jak je na tom Evropa špatně. Spousta Evropanů bude slavit Vánoce tak, že jim řekne, že Ježíšek jim přinese méně dárku. Kdyby tomu tak nebylo, nebo nebyly Vánoce, tak eh, by také eh, Ježíšek eh, musel řídit nebo být na cestě mnohem kratší dobu, maximálně 4,5 hodin v kuse a dokonce i ten jeho sob Rudolf by musel mít zabudovaný tachometr. Možná, že by vlastně ten Ježíšek ani nemohl jezdit na saních. Možná, že by také eh, musela zasáhnout, museli zasáhnout kvůli ochraně zvířat. A v podstatě Evropská unie eh, tím zkazila eh, Vánoce nejenom pro děti, ale i pro dospělé. A független képviselők közül Monó képviselő. Děkuji a nyní za nezařazené poslance pan Mono. Děkuji, eh, paní předsedající, pane komisaři. Po eh, zavedení eh, paktu rozpočtové stability se musíme ptát, jaké jsou výsledky. Francouzští vlastenci ukazují na to, že došlo k zneužití těchto peněz soukromými finančními trhy a vlastně to z nás dělá otroky zadlužení. A teď se po nás požaduje ještě více rozpočtových škrtů, více privatizace, méně veřejných služeb, méně svrchovanosti. Eh, všechno eh, v zájmu obnovení eh, finanční stability. Situace, kterou jsme viděli v Řecku a na Kypru, byla v důsledku těch strukturálních reform. Každý stát má za úkol snížit své zadlužení a deficit a má se zbavit špatných výdajů a stejně tak vidíme náklady na imigraci, na neustálou záchranu eura, 17 eh, miliard euro za poslední čtyři roky a tak dále. To eh, eh, vyvážení finanční situace členských států přesahuje své meze, ruší se tím národní priority. Přitom ty zisky vlastně zabavila federalizovaná Evropa. A já si myslím, že pouze svrchované národní státy by se mohly vrátit k vyváženým eh, rozpočtům. Vůbec nepotřebujeme eh, sixpack a tupack. Eh, Velká Británie dosáhla vyššího hospodářského růstu než všechny ostatní státy. A stejně tak víme, že ta procedura pro odstraňování nadměrného schodku ničemu nevede. Zeptejte se pana Artuise, co si o tom všem myslí. Děkuji vám. A tím jsme eh, uzavřeli toto kolo naší rozpravy a teď eh, budou vystupovat jednotliví poslance jako první paní Delange. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych rovněž poděkovala místo předsedově Evropské komise za jeho vystoupení. Dokument, o kterém zde dneska hovoříme, ano, je stručný, hodně lidí ho kritizovalo, všem já si myslím, že je to vhodný dokument, analýza je jasná, pravidla šesti balíčku, dvou balíčku, buď prostě budou fungovat a to prostě můžeme ověřit pouze v praxi. Pokud to nefunguje, tak to musíme napravit. Tato legislativa byla vytvořena v tom období, kdy euro bylo opravdu nad propastí, ta situace byla šílená a právě proto bychom si měli poblahopřát. Byli jsme odvážní, udělali jsme dostatečné kroky v období, kdy to bylo potřeba. Na počátku jsme měli makroekonomické nerovnováhy, postupy, které jsme uplatňovali u těchto nerovnováh. A podívejme se na stávající situaci. Pokud by tato procedura, tento postup existoval od samotného počátku eura, možná bychom se do takových šílených, svízelných situací v některých zemích EU nebyli dostali. Nyní máme na stole text, tento text, to o něm diskutujeme, to je jasné, to je jedna stránka mince. Ovšem podívejme se rovněž na to, k čemu došlo v praxi. Britové tvrdí, že v podstatě můžete něco potvrdit, až pokud jste to skutečně okusili, pokud si máte nějaké zkušenosti. Ovšem u těchto pravidel to je trošku jiná záležitost. Máme je nastavena, a my se nyní díváme na situaci jejich uplatňování. Snažíme se nějakým způsobem vytvořit solidní pravidla rovněž i pro eurozónu. A otázka zní, zda Evropská komise je schopna prosadit, prosadit pravidla, na kterých jsme se dohodli v posledním legislativním období zda je prosadíme ve všech zemích. Nebudu zde nikoho samozřejmě poukazovat na ně, ovšem víme, o kom hovoříme. To znamená, že vás budeme hodnotit na základě toho, jak se to plní. Chcete, paní kolegyně, odpovědět na modrou kartu? Dobře, takže pan kolega Krysokunos by chtěl položit otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. EPP, dva předřečníci, hovořili o tom, že potřebujeme respektovat to, co již bylo dohodnuto pravidla ekonomické zprávy a řízení. Ovšem zapomínají na jednu záležitost. Evropská legislativa je nad pravidla ekonomické zprávy a řízení. Máme se například i určitá pravidla pro práva, chartu základních práv, která jsou právě rušená, porušována tímto způsobem. Místo toho, aby tato zpráva a řízení vedla k udržení zadluženosti, tak najednou vidíme, že se nám vymkla pod kontroly a tato pravidla jsou neustále rušena. Můžeme obětovat sociální práva na oltář finanční konsolidace? Já bych možná mm, řekla, že to je takové prohlášení, ne? Otázka, pokud mi nevěříte, pane kolego, já bych možná spíše citovala centrální banku, která hovoří tomu, zda chcete být součástí eura. Pokud chcete být součástí eurozóny, musíte skutečně aplikovat a dodržovat ta pravidla. Ne protože chceme být nějaký nepříjemní, ale pravidla prostě jsou základem určitého vůbec rámce eura. Je to alfa omega všeho. Pokud chcete být členem eurozóny, musíte plnit tato pravidla. Nemůžete si vybrat oboje. Já vím. Děkuji a nyní má slovo paní Pereira. Děkuji. Vidíme, že eh, ty eh, reformy nepomohly ta situace eh, v Evropské unii se velmi liší od eh, jiných zemí na světě. Máme tady stagnaci, eh, neudržitelný, neudržitelné veřejné zadlužení, vysokou nezaměstnanost a politicky za to se teď díváme do propasti. Fiskálně měnová politika toho měla zabránit, ale ten model nefunguje. Máme téměř nulové úrokové sazby, ale ekonomice to nějak neprospělo. A teď eh, eh, komise navrhuje, nebo máme rozpočet na rok 2015, který také nepovede k hospodářskému růstu. Tu jsme, eh, rozpočtovou politiku jsme vlastně neutralizovali, takže nemůže mít ani pozitivní dopad. A pořád čekáme na to, aby komise přišla s anticyklickými politikami. Ta prohlášení sice byla vítána, ale zatím eh, rozhodně nemáme konkrétní plán a nepovede to ke stimulaci horářského růstu. Když se díváme na tato eh, opatření tak a jejich hodnocení, tak vidíme, že ten proces eh, může fungovat pouze, pokud budou Eh, splněny tři podmínky, například eh, se nebudou projevat různé externí ekonomické šoky nebo se zlepší konkurenceschopnost, ale skutečné strukturální reformy eh, nejsou skutečně jenom krátkodobé škrty. Je potřeba udělat mnohem více. A udělala něco takového komise? Ne. To veškeré ty změny, které komise požaduje, se týkají eh, vyrovnání eh, rozpočtu. Je to vždycky prezentováno jako jakýsi politický ústupek a není to zakotveno v legislativě. Musíme úplně změnit eh, ten celý plán, protože bez pracovních míst nemůžeme mít zdravé veřejné finance. A přesně tak to dělají v těch jiných ekonomických celcích na světě a Evropská unie to nedělá. Evropská unie trvá na politice, která prostě nefunguje a tady máme důkaz. Sander Lunes, Děkuji vám. Pan Sander má slovo. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Het is uh, niet makkelijk hè, om... Děkuji vám, eh, paní předsedající. není eh, jednoduché eh, vrátit ekonomiku na správnou cestu. Jsme to teď svědky v Belgii, kde poprvé po 25 letech se eh, vláda snaží dostat rozpočet na udržitelnou úroveň. Snaží se nezvyšovat daně, snaží se ehm, restrukturalizovat zadlužení a přijímá celou řadu úsporných opatření. A to je nezbytné, pokud chceme, aby se hospodářství oživilo. Hodně lidí se staví proti tomu, všichni jste viděli ty stávky, které teď byly v Belgii, ale e, úplně nejdůležitější na tom všem je důvěra, protože bez toho nemůže být sociální smír, finanční trhy nedůvěřují e, vládám e, a, a tak dále. A tu důvěru můžeme získat pouze, pokud e, budeme trvat na dodržení těch pravidel, na kterých jsme se shodli. Investice ve výši 300 Ehm, miliard euro, sice z něj dobře, ale stejně tak můžeme ty peníze vyhodit eh, z okna, pokud neprovedeme potřebné reformy. A já mám obavy, že komise příliš optimisticky vyhodnocuje eh, platnost těchto eh, opatření, protože v eurozóně se zvýšilo, zvýšilo veřejné zadlužení a tím byla podkopána ta důvěra, kterou tak potřebujeme musíme nadále reformovat, musíme se držet eh, našich eh, pravidel, pokud naše děti mají mít nějakou budoucnost. Děkuji vám. Pan Tojra má slovo na jednu minutu a půl. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Vážení kolegové, státní zadlužení bylo už před zavedením eura příliš vysoké ještě před tou eh, evropskou eh, finanční krizí bylo příliš vysoká a je pořád příliš vysoká, proto mi přijde komické, že někteří kolegové eh, v tomto parlamentu požadují ještě vyšší zadlužení a chtějí tak bojovat proti tomu stávajícímu zadlužení. A to je přece špatně. Musíme se dostat z té dluhové pasti a to můžeme udělat pouze zavedením strukturálních reform. Ten, kdo zavedl jednotnou měnu, by si měl vědomit, že musí Ehm, si eh, uvést svůj dům do pořádku. To jsme se snažili udělat prostřednictvím sixpacku a tupeku. A v podstatě to jsou všechno věci, které byly v Německu zavedeny už za vlády Gerharda Schrödera. A eh, potom došlo k porušení pravidel růstu a stability před deseti lety, tak jak ze strany Německa, tak i Francie. A my teď máme eh, velké, vkládáme velké naděje ve vás, pane komisaři, protože v Lotyšsku byly provedeny velkolepé strukturální reformy, které obnovily hospodářský růst. V zemích, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko a další, byly provedeny obrovské eh, reformy. Lidé se utáhli opasky a vidíme, že se tady pomalu vrací hospodářský růst, ale teď jde o to, co udělá, udělají země, jako je Itálie a Francie. A komise by právě tady měla dohlednout na to, aby ta pravidla platila i pro velké země, nejenom pro ty malé. Na tom bychom chtěli trvat a očekáme od vás, pane komisaři, že to v komisi prosadíte. Eh, Děkuji vám, pane Tojrere. Přijímáte eh, modrou kartu? Pan Etherich, máte slovo. Děkuji. Souhlasíte se mnou, že když hovoříme o sixpacku, tak eh, máte pocit, že to je, eh, jsou ty vyrysované břišní svaly, jaké má Fernando Ronaldo ale když eh, si uvědomit, co to znamená v kontextu Evropské unie, tak je to ochablé. Je to něco, co já vidím v zrcadle, když se podívám. Rozhodně to nevypadá jako Ronaldo. Souhlasíte s tím, že je to eh, férové hodnocení tělesného stavu Evropské unie? Eh, to je velmi zajímavá otázka. Prosím, pane Tojrede. Já myslím, že jedna věc je úplně jasná, to, co já vidím v Evropské unii, je to, že si sobě nevěříme, když se srovnáme s ostatními z Indy nebo s lidmi z Asie, z Tichomoří. A ti nám říkají, že v Evropě máme infrastrukturu, máme vynikající univerzity, skvělé zdravotnictví, a pokud vám se nepodaří reformovat svou ekonomiku a vrátit se k hospodářskému růstu, tak eh, nevím komu. Ale já trvám na tom, že euro není příčinou eh, všech těchto problémů. Měli bychom v Evropě se zaměřit na inovace, na růst a potom budeme mít stejně vyrysované břišní svaly jako eh, nej, nejlepší sportovci. Děkuji vám. Já Vím, eh, že to je velmi důležitá otázka, ale eh, víme, že toto je velmi závažná rozprava. Poprosila se o pochopení a eh, mohu připustit pouze jednu modrou kartu na řečníka. Ti, kteří se přihlásili později, tak těm se omlouvám a byla bych ráda, kdybyste vždycky formulovali krátce otázku. A teď má slovo pan Viegas na jednu minutu. Děkuji vám. Pane předsedající, pro nás hospodářské eh, řízení s čipekem a sixpackem reprezentuje mechanismus vytvořený pro členské státy, které mají zájmy velkých podniků, které eh, v podstatě řídí Evropu. Taková je objektivní realita. A na základě toho vidíme, jak vypadá evropská situace ohledně šetření a strukturálních reform, protože ty slouží jenom Eh, těm výše uvedeným, kdo využívají krizi eh, ke svým výhodám. Eh, mám k tomu několik poznámek. Jak si vysvětlujete, že 40 států z 28 žilo ilegálně v souvislosti s těmito pravidly? A komise uvádí, že došlo k pokroku ohledně dluhu a deficitu, které se snižují, tak proč ještě máme krizi? proč není vidět světlo na konci tunelu. Za třetí, v průběhu této eh, krize státy, které nejsou v Evropě, měly lepší výkon než ty, které mají eh, euro. Země, které mají jinou měnu, rostou lépe a méně se zadlužují. Herr Kommissar. A teď pan eh, Gigold na dvě minuty. Pane komisaři, vy jste tady předložil své hodnocení těch provedených eh, reform, to byl tehdy velmi sporný balíček, to vaše hodnocení, ale teď eh, maluje tu situaci na růžovo, protože skutečně ta pravidla, na kterých jsme se tady dohodli, nejsou taková, že by, mohlo, že by se mohla důsledně prosazovat. Takže vlastně ani není možné hodnotit, eh, jakým způsobem zapůsobila. Když se podíváme na to, Eh, jak se vyvíjela situace u strukturálních deficitů a kdyby to mělo být eh, tak, eh, jak se to předpokládá v těch pravidlech, tak z těch 18, které v té situaci byly, se to těch 14 nepodařilo. Ale teď od některých kolegů tady slyšíme, že ty stávající programy jsou bez problémů a že stačí ta pravidla provádět tak, jak jsou, ale to by Evropu zavedlo do recese. A proto je dobře, že komise tady rozšířila ten manévrovací prostor, ale současně nemůžeme říkat, že ta pravidla jsou úplně v pořádku. Potom jsou tady kolegové, kteří říkají, že bychom měli tato složitá pravidla znovu zjednodušit, tak, aby byla eh, jasná, transparentní. A odpověď na problémy při provádění těchto zpřísněních pravidel by byla skutečná společná hospodářská politika, tedy konec eh, například daňové konkurence mezi státy a konec to, že, nebo mělo by se začít s tím, že státy, které jsou na tom finančně lépe, by investovaly eh, eh, více například do infrastruktury než ty slabší státy. Ale Eh, komise nechává ECB a jejího prezidenta Draghiho na holičkách a nepomáhá mu s prováděním takové společné mm, hospodářské politiky. Ten investiční balíček jde sice správným směrem, ale všechny ty problémy eh, nepojmenovává přesně a tím pádem eh, se neoznačuje ten pravý původce té situace, což je rada, která by měla přistoupit k federalizaci. Eh, je na vás modrá karta, pane Gigolde, přijímáte ji? Ano. Pan Luke, máte slovo? Pane Gigolde, vy jste řekl, že jednoduchá pravidla jsou procyklická. Pokud máme stát, který má vyrovnaný rozpočet, podle těch nových eh, jednoduchých pravidel by mohl eh, ten svůj deficit snížit o 3%, což by znamenalo eh, že by eh, bylo možné až o 15 zvýšit eh, své výdaje a to by bylo právě eh, velkým stimulem. Pane Luke, ten problém nebyl právě v tom, ten problém byl v tom, že už za toho starého paktu členské státy překračovaly to 3% pravidlo pro deficity a Eh, eh, bylo to kvůli tomu, že chybělo pravidlo, že v době hospodářského růstu by se ty deficity měly snižovat. A proto ta pravidlo 3% a 60% bylo příliš eh, jednoduché, protože v těch dobrých fázích hospodářského cyklu tady nebyl žádný požadavek na to, aby se rozpočty vyrovnaly. A proto mi to vaše vidění přijde příliš jednodušené, protože vy se zase zaměřujete jenom na tu špatnou fázi a to je příliš jednostranné zaměření. Děkuji vám, pane Gigolde. A nyní pan Marko Vali má slovo na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, podívejte se na mne, prosím. Pane komisaři? Nic. Já teď hovořím ze 21% Italů, kteří hlasovali na posledních evropských eh, volbách. Tyto osoby, které utlačuje uh, krize a daně mi dali hlas proto, aby řekli, že už nechceme eh, pak stability, nechceme eh, bilan, eh, roz, rozpočtová omezení a nepřejeme si, aby Eh, trhy eh, řídily fiskální situaci v členských státech. My si, eh, tyto osoby si přejí, aby nebyl takový spread, aby nebyla taková spekulace, aby nebyly spekulativní fondy, které jim dělají problémy. Jenže to jsou jejich požadavky a není to váš postoj. Hovoří se Eh, o eh, možnostech, jak omezit eh, dluh. Tento pakt stability a růst je utopie. Vidíme, jak vypadá dluh, vidíme, že to vede jen k nezaměstnanosti, chudobě a k rozprodeji majetku vůči abstraktním entitám, které jsou eh, trhem a reprezentují minimální část eh, společnosti. Je, mm, toto působí deziluzi z politiky. Většina lidí proto nechodí hlasovat a žije v systému, který nemá eh, rádo, kterým opovrhuje. Podívejme se na Sixpack, Tupac a, a fiskální kompakt. Toto je jejich názor. Názor těchto občanů. Podívejte se například na paradoxální příklady, jako je LuxLeaks. Eh, Italové budou hlasovat v referendu o euro. A my tímto způsobem chceme odhalit mnoho pravd, eh, které jsou skryty za finanční eh, diktatury. Eh, kdo může za krizi? Podívejme se na to, kdo dovedl zemi eh, do jednotné měny a eh, přitom maskoval skutečný stav účtu. Podívejme se na suverénní moc trhu, na soukromé banky, na spekulaci, na to, jak se financuje celý tento systém. Dívejte se mi do očí, když s vámi mluvím. Tito lidé si nepřejí být otroky financí a technokracie. Děkuji. tisztelt Valli Pane eh, Vali, vy jste tady použil velmi silná slova. Myslím, že by bylo dobře si je eh, předem lépe promyslet. A um, teď bych chtěla dát slovo panu Zarianopoulosovi na minutu a půl. Děkuji vám. Více výdělku pro méně lidí a větší nezaměstnanost a chudoba pro uh, velký počet lidí. Toto je tedy uh, to, jak se využívá, způsob, jak se využívá six-pack, two-pack, eh, strategie 2020 a evropský semestr. To není jen pochybení nebo přechodný problém. To je raison d'être Evropské unie. Je, je nezbytná nezaměstnanost, flexibilní práce k tomu, aby eh, měli nízký plat mnozí lidé a aby eh, byl takto živin, živen zisk kapitálu. Je zapotřebí konkurenceschopnosti, aby eh, toto všechno dobře fungovalo. Hovořilo se o hospodářském řízení ale dochází jen k rychlejší aplikaci opatření, která vedou proti eh, lidem a eh, je to ocelová, ocelový dohled nad eh, národy. Nehledě na, na miliardy, které platí lidé, dochází k této systémové krizi. A vy víte, že ji nezměníte. Všichni, kdo tvrdí, že lze tento systém změnit tím, že dojde k vytvoření ráje a Mm, podívejte se na to, že lidé se musí sami osvobodit od monopolu Evropské unie. Takže e, nikdo by neměl mít ani strach, ani e, by neměl dále e, používat jen trpělivost, protože lidé by měli sledovat své vlastní zájmy. Děkuji vám. Teď má slovo pan Lamasur na dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já si myslím, vážený pane předsedo, že to, co jste řekl, to podporuje, co chceme říct, si nejde pouze o revizi těchto pravidel. My jsme chtěli samozřejmě ozdravit ekonomické, rozpočtové politiky v Evropě. Jde především o aplikaci těchto pravidel. Aplikovat, implementovat přesně tak, jak to bylo stanoveno od A do Z. To znamená důvěryhodnost, důvěryhodnost která je v sásce jednak Evropy, jednak zprávy a řízení eurozóny, které cílem jsou opravdu velice ambiciozní cíle, například v rámci fiskálního kompaktu. Je to i důvěryhodnost celé Evropské komise, která je v sásce. Kolegové z EPP a především pan Tojerer řekl, a já bych chtěl v tomto ohledu varovat, protože tato pravidla musí být identifikována, musí být implementována identicky ve všech členských státech, bez ohledu na to, jak jsou veliká. Pokud bychom museli přijímat nějakou novou legislativu, jakými byla právě tato, tento šesti balíček a dvou balíček, bylo to z toho důvodu, že právě pak růstu a stability nebyl dostatečně aplikován. V roce 2003 jsme zjistili, že ty největší dvě evropské ekonomiky Evropy Německo a právě Francie najednou obě dvě přestaly platit a přestali dodržovat bez jak, v podstatě chtěli určitou flexibilitu, určitou interpretaci těchto pravidel, což vlastně nám vyprázdnilo naše účty. To znamená, že Evropská unie nemůže fungovat na základě jednoho principu, který v podstatě vlastně neplatí pro příliš velké země, které by teda mohly padnout, ale v podstatě všechny země by mohly být sankcionovány bez ohledu na to, jak jsou veliké. Pokud teda začínáme opět a pokud vůči Řecku, Portugalsku komise nemůže nic dělat, pokud se klépe, když se dívá na země, které jsou větší než Španělsko například, tak to znamená, že celý ten systém nám selže protože v podstatě nebudeme schopni reagovat tuto situaci, situaci, které jsme se chtěli vyhnout, kde finanční aktéři a různé agentury najednou budou rozhodovat o naší ekonomika místo toho, aby tom rozhodovali naše politici. Děkuji. Děkujeme, vážený pane Lamasure. Je zde modrá karta. Chtěl byste na to reagovat? Je to v pořádku? Prosím. Dobře, máte slovo. Pane Rope, máte slovo, prosím, můžete. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji. V některých zemích je situace samozřejmě odlišná, ovšem já bych rád položil následující otázku my bychom samozřejmě chceli bránit naše občany, když dochází, řekněme, k zlepšení ekonomické situace, lepší situace rozpočtové. Měli bychom opětovně vylepšit naše sociální systémy, Dále je to oblast daňování, platu a až poté bychom měli hovořit o implementaci nových programů. Nemyslíte? Děkuji. Pane Lamasure, prosím. Ano, samozřejmě máte pravdu, bohužel, pokud nějaká země dlouho měsí, dlouho let žila nad své poměry a poté požaduje pomoc od svých partnerů. První věc, kterou by měla udělat tato země, je samozřejmě uklidit si před vlastním prahem. To je samozřejmě mm, za pomoci svých partnerů. A až poté, až poté, když skutečně začíná opětovně tvořit bohatství, můžeme samozřejmě redistribuovat kupní sílu. Děkuji. Děkuji vám za vaši odpověď. Teď je na řadě paní Rodriguez na dvě minuty. Vážený pane předsedo komise, ano, nová zpráva, řízení v ekonomické oblasti. Tento rámec utrpěl určitými problémy, ovšem zároveň vytvořil jiné problémy. Evropa je v pasti. Je to určitá stagnace, vysoká nezaměstnanost, vysoké zadlužení, riziko deflace a další záležitost. Další problém je to, že jsme rozděleni velikou sociální, ekonomickou divergenci, která se najednou stává i politickou divergenci. Komise si je vědomá této situace v rámci nedávného, nedávné zprávy o výroční zprávě o růstu. Ovšem komise by měla reagovat na tyto problémy, měla by reagovat právě na tento rámec ekonomické zprávy a řízení. Já si myslím, že bychom měli především vytvořit manévrovací a rozšířené pole pro investice, pro pakt stability a růstu a především zajistit to, že příspěvky členských států do tohoto nového fondu pro strategické investice, že by tyto příspěvky měly být neutralizovány s ohledem na pak růstu a stability. A druhá věc, potřebujeme vyrovnanější makroekonomický dohled, který se bude zabývat nejenom ekonomickými, ale i sociálními problémy. A konečně, vážený pane místo předsedo, upřímně řečeno, Nemyslím si, že existuje skutečné řešení odstranit tyto divergence, které vidíme v eurozóně. Nebudeme-li schopni pokročit eh, v rámci dokončení ekonomické a monetární měnové unie, to znamená dopracování bankovní unie, ale především to, že budeme mít skutečnou fiskální kapacitu k dispozici v rámci eurozóny. A to je i váš úkol, vážený pane místopředsedo. Mrs. Rodriguez, uh, Paní Rodriguez, je zde modrá karta, akceptujete ji? Pan Coburn mi chtěl položit otázku. Prosím. Ano, výborně funguje to. Vážená paní poslankyně, souhlasíte se mnou v tom, že evropské národy mimo eura, že se jim daří docela dobře. Zatímco ty, které jsou v rámci eurozóny, že těm se zase až tak dobře nedaří. Euro je politická měna, která byla vytvořena Evropskou komisí pro své cíle, pro své politické cíle. A v podstatě pokud neodstraníme euro, tak nebude žádná příležitost, aby lidé na jihu Evropy vůbec zažili nějaké oživení. Čili já doporučuji všem, aby komise přiznala tyto chyby a aby se konečně zbavila této měny. Kolegyně hovoří o tom, že tato reforma, že je jasné, že to je právě problém celé záležitosti. Tam Yes. Prosím, paní kolegyně. Ano, hm, pane kolego, já věřím, že je zde problém, ovšem problém není euro. Euro by mohlo být zásadní sílou evropských členských států. Problém je v rámci organizace ekonomické a měnové unie, která je nevyrovnaná, nevyvážená, to jsme jasně již zjistili a právě proto musíme dopracovat bankovní unii, mít skutečnou hospodářskou koordinaci se zeměmi přebytku, deficitními zeměmi, které budou trvat na růstu a samozřejmě fiskální kapacitu musíme dobudovat. To nám chybí. Děkuji vám a teď pan Ashley Fox na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Každá debata o e, ekonomickém e, řízení mi dává pocit těčnosti za to, že Británie není součástí jednotné měny. Je to velmi dem- nedemokratické, aby komise říkala členské státy, kolik mají danit, kolik mají e, vydávat peněz na co. A to je všechno spojené s tím, že ty státy vstoupily do eura. Je čím dál tím jasnější, že euro nefunguje pro ty velmi různorodé ekonomiky. A jako důsledek miliony mladých lidí v celé EU nemají práci. Nezaměstnanost mezi mladými je 40% v Itálii, 45% eh, ve Španělsku, 58% v Řecku. To je tragédie pro řadu lidí. Stab, růst, eh, pakt růstu a stability správně má kontrolovat eh, výdaje a dlu, zadlužení v státech, které patří do eurozóny, ale mělo by to být doprovázeno správnou měnovou politikou a to je nemožné, aby toho ECB dosáhla. Ať se komise říká cokoliv o ekonomické zprávě a řízení, tak se tím neřeší ta základní chyba v konstrukci eura. A sice, že jediná úroková sazba se nikdy nebude hodit pro všechny členy eurozóny. Pane Dombrovsky, pokud chcete, aby eurozóna zkvétala, tak eh, budete muset eh, začít řešit eh, rozpočtové transfery. Nemůžete mít zafixovanou úrokovou sazbu a zafixovanou mm, výměný kurz, měný kurz pro všechny státy a potom říkat zemím jako Itálie, Řecko, kolik mohou utrácet a kolik mohou vybírat na daních, bez toho, abyste přesouval peníze z těch bohatších učím. A to vy řešit nechcete, protože se toho bojíte. Eh, Pane eh, Foxy, je na vás modrá karta od paní Gratiny. Přijímáte ji? Președintă, domnule Fox. Ehm, Děkuji vám. Pane Foxy, já můžu přijmout to, že kritizujete, ale nechápu ten rozpor v tom, co říkáte, protože vy eh, hovoříte proti potřebě společné měny, ale současně nenavrhujete žádné eh, řešení. Od začátku zasedání vaše, nebo začátku mandátu, vy kritizujete jako vaše politická skupina. My potřebujeme EU, potřebujeme společnou mě a potřebujeme společné řízení. Navrhněte tedy nějaké řešení. Well, I think that já si myslím, že měnová unie, která se týká malého počtu členských států, které mají konvergující ekonomiky, například Německo, Nizozemí, Rakousko a Finsko, by mohly být úspěšné. Problém spočívá v tom, že Evropa je nastavená jako politický projekt, nikoli jako ekonomický projekt. A pokud má tedy fungovat, tak buď musíte organizovaným způsobem umožnit státům, který je nedrží krok, jako je eh, Kypr a Řecko, aby mohli odejít nějakým um, organizovaným způsobem, a nebo ty bohaté státy budou muset vyplácet obrovské částky peněz, jak se tomu děje ve Spojených státech, buď tak, či onak. Pan Dobrovský si o tom nepřeje hovořit, o žádném z těchto dvou řešení. Eh, Děkuji vám, pane Foxy. A teď pan Tremosa na minutu a půl. Vím. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Pane komisaři, já si myslím, že je příliš brzy na to, abychom hodnotili zda Tupek a Six potřebují nějakou revizi. Musím připomenout, že před třemi lety jsme vyjednávali v konečné detaily Tupeku. Z mého pohledu jasný cíl pro revizi je ten, abychom eh, se zaměřili to, jak budeme kalkulovat eh, veřejný dluh. Bude to i dluh vycházející z veřejných eh, podniků? Já si myslím, že ano. A to je jedna z důležitých součástí naší budoucí debaty. Co se týče ekonomického řízení v Evropě, musíme také brát na vědomí regionální a místní zprávy, které mají své fiskální a legislativní pravomoci. Cíle deficitu pro tyto administrativy musí být proporcionální k jejich podílu na výdajích. Jedině tímto způsobem zajistíme, že nebude docházet k diskriminaci mezi jednotlivými úrovněmi eh, samozprávy. To je zejména důležité v zemích, kde většina sociálních výdajů je vykonávána na regionální úrovni, ale výběr daňů je monopolizován centrální vládou. Vážení kolegové, také mám pocit, že Evropa by možná se měla více podívat na to, co dělají Spojené státy jak byla vybudována federální stránka US a jak vybudovali fiskální a měnovou unii. Já jsem si kladl otázku, eh, zda bychom měli analyzovat tu klauzuli no bailout. Také v našich eh, pravidlech. Děkuji. Děkuji, pane Tremosa. A nyní má slovo pan López Bermejo. Děkuji. Komise spěchala s tím, aby vinu dala členským státům, které správně neaplikovaly normy stability. Mezi těmito zeměmi bylo jmenováno i Německo. A členské státy, které respektovaly pravidla nízkého deficitu a nízkého dluhu, třeba, že měli eh, mnohem volatilnější eh, trh eh, s prací, bylo například Španělsko, a to jsou, nyní vidíme, jaké jsou dopady eh, vašeho ekonomického řízení. Španělsko na to mnohem hůř, než bylo předtím. Eh, evropští pracující už si eh, nepřejí takovouto situaci, nepřejí si sníženou sociální ochranu, ale nechtějí ani více chudoby. My chceme, aby ekonomické řízení nevedlo k nárůstu fašismu Evropy. My chceme, aby ekonomické řízení nevyprázdňovalo demokracii. Filip Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, já bych chtěl na úvod říci, že zelení jsou přesvědčeni o tom, že máme-li vyřešit tyto výzvy 21. století, tak musíme jednat společně a to zahrnuje také posílení jednotné měny. Měli bychom si ji udržet a otázkou tedy je, jestli máme k dispozici nástroje, které mohou zaručit eh, soudržnost eh, hospodářské a měnové unie a jestli ty nástroje jsou vhodné a jestli jsou správně používané. Nejprve tedy ta povaha těch nástrojů, které máme, je evidentní, že eh, rozpočtová kázeň a všechna ta pravidla pro mm, ty výdaje znamenají, že se musíme zaměřit eh, na rozpočtovou politiku, eh, která povede k neustálému snižování veřejné moci a veřejných služeb. A to není dobrá cesta. A proto musíme také si stanovit závazné cíle v oblasti sociální a v oblasti ochrany prostřed, životního prostředí protože vy chcete vyrovnat rozpočty, ale současně chceme eh, snížit eh, uhlíkovou stopu a eh, zlepšit sociální zabezpečí. Takže musíme vždycky dbát jak na rozpočet, tak i na sociální oblast ochrany životního prostředí. Víme, že teď se hlavně prosazují strukturální reformy, které mají vést ke dvěma cílům, snížit roli státu a také snížit náklady na práci, přímé i nepřímé a tím se státy dostávají do vzájemné konkurence. Ale my říkáme, že bychom spíše měli pozbuzovat české státy ke spolupráci, aby došlo ke konvergenci směrem k, vyšším, k vyšší míře třeba sociálního zabezpečení a ochrany životního prostředí. My si myslíme, že Evropská unie, Evropská měna jsou eh, důležité, chceme je udržet, ale využívá se to nesprávným způsobem. Děkuji vám, pane Lamberci. Pan Flynn má slovo na minutu a půl. Děkuji, paní eh, předsedající. Změna podmínek hospodářské koordinace eh, v celé Evropě je dalším pokusem, jak zachránit euro, které nefunguje. A strukturální reformy, o kterých tady se tolikrát mluví, znamená škrtání platů a méně stabilní zaměstnání. Euro to nezachrání, protože Řecko nemůže nikdy být Německem a Itálie nemůže nikdy být Nizozemskem. Císař Nero eh, se slavně hrál na housle, když eh, hořel Řím Řím sice nehoří, ale to je spíš podsta italskému lidu, který to snáší. Musíme si uvědomit, že v Jižní Evropě je ohrožený sociální smír, nemluvím jenom o Itálii. Talent lidí je největší zdroj, který máme a proto je nezaměstnanost obrovské plítvání. A měna, která nefunguje, vede k tomu, že lidé prostě práci nemají. Řada poslanců eh, v tomto parlamentu patří k politickým skupinám, které eh, řečnicky pořád eh, chtějí euro, ale neodváží se mluvit pravdivě. Teď je čas na to, abychom začali hovořit pravdivě, abychom lidem odkryli nebezpečí té chybné ideologie. Ti, kteří jsou ekonomicky uvědomělí, tyto věci znají moc dobře Teď je na čase, abyste projevili odvahu a hovořili o věcech bez zastírání pravdy. Je na vás eh, modrá karta od pana Lamberce. Přijímáte ji, pane Lamberce? Máte slovo. Pane Ufline, já souhlasím eh, s vámi v tom, že ten status quo není eh, ekonomicky udržitelný. Společná měna bez společné fiskální, eh, sociální nebo environmentální politiky nemůže fungovat, ale to je potřeba eh, vyřešit, že buď ustoupíme od té hospodářské integrace a vrátíme se k národním státům, proto jste vy, anebo to vyřešíme tím opačným způsobem, tím, že zavedeme více integrace na té sociální a ekologické straně. Jak na to reagujete vy? Ano, eh, říkáte pravdu, je to buď tak, anebo onak. Ale rozhodně tady neexistuje ta eh, solidarita v národních státech. Já si pamatuju, že když se znovu sjednocovalo Německo, tak západní Němci si stěžovali na to, že musí financovat eh, východní Němce, ale i, i tak to udělali a rozhodně teď Němci nebudou platit za jeho Evropany. Kdyby tady byla eh, ta atmosféra sociální eh, soudržnosti a solidarity, tak by to možná šlo, ale bez ní to nepůjde. Eh, Barbara Děkuji. Další řečnicí je Barbara Kapel na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Já jsem komisaři Moskovici na výboru Econ, kdy jsme debatovali o Sixpacku a Tupeku, se ptala na to, jak vážně bere dodržování pravidel paktu růstu a stability a ty eh, z toho vyplývající sankce. Vzhledem k tomu, že ty sankce by měly být automaticky uplatňované, on eh, odpověděl, že to bere velmi vážně a říkal, že až do března příštího roku bude čekat jestli Itálie, Francie a Belgie, které mají problematické rozpočty, eh, najdou nějaké řešení. To je eh, pro mě eh, rozpor sám o sobě, to rozhodně není seriózní a proto mě zajímalo, jestli tyto složitá pravidla v Tupeku, Sixpacku, v tom paktu, k čemu nám jsou, když se vlastně nedodržují. A když to nedodržování není řešeno sankcemi. Přece nemůžeme pořád vyčkávat. Francouzský minister hospodářství eh, již eh, teď hovoří o tom, že chce uvolnit eh, hospodářství, že chce obnovit hospodářský růst, že chce liberalizovat, chce privatizovat podniky se státní účastí a tak dále. A Itálie teď zažila generální stávku minulý týden proti reformě na pracovním trhu, lidé šli do ulic a já říkám, ty nejlepší opatření v hospodářské oblasti nám nepomůžou, pokud eh, nebudou dodržována a pokud to nedržování nebude sankcionováno. Děkuji vám eh, a nyní má slovo pan Zalba na dvě minuty, prosím. Senora prezidenta, querido viceprezident. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane místo předsedo, dámy a pánové. Dneska hovoříme o šesti balíčku, dvou balíčku, hodnotíme tyto balíčky, ty výsledky jsou, myslím, pozitivní. To je jasné, když se podíváme na země eurozóny. Došlo k důležitým krokům v oblasti fiskální konsolidace a zároveň jsme dosáhli pokroku v oblasti reform, ve většině zemích došlo k zahájení implementace důležitých procesů spojených s reformami a jasně vidíme, že země, které mají takové nejambicioznější fiskální plány v oblasti konsolidace i v oblasti reform, jsou právě ty země, kterým se daří nejlépe, které rostou a které generují nejvíce pracovních příležitostí. Ovšem to nestačí, dámy a pánové. Musíme pokračovat v tomto úsilí. Myslím si, že musíme opravdu budu přísně postupovat vůči zemím, které nedodržují tato pravidla, protože to má poté dopad na ostatní země eurozóny. Pan předseda se o tom ve svém proslovu zmínil, potřebujeme, aby byl tento proces transparentnější, zároveň potřebujeme, aby to byl demokraticky legitimnější proces, protože ekonomická unie, politická unie, to jsou záležitosti, které potřebujeme, což znamená, že občané eurozóny se musí cítit blíže Evropě, než tomu je v současnosti. Nedostatek demokratické legitimity celého tohoto procesu bohužel přispívá k tomuto rozkolu, k této propasti mezi námi a občany a právě proto musíme řešit tuto problematiku v rámci česti balíčku a dvou balíčku. Děkujeme. Děkuji. Dalším, eh, že další řečnicí je paní Izabel Tomas. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane místo předsedo. Ano, viděli jsme zde krizi z roku 2009, vidíme opravdu, jak urgentně musíme reagovat v současné době. A právě proto zde máme tento nový koncept, evropský semestr, dvou balíček, šestí balíček. Ovšem toto jsou pouze politické záležitosti. Vidíme zde škrty, vidíme zde opravdu využívání veřejných prostředků pro banky. Šest let poté, děláme určitou tou bilanci. Ovšem, když se dívám na skutečnost, tak jsme selhali, protože vlastně ten makroekonomický, makroekonomická volba znamená, že jsme zvolili nástroje, které jsou opravdu devastující přes to, co řekl pan Lamasur, který již odešel. Eurozóna neustále v krizi. Máme zde 6 milionů nezaměstnaných navíc, to znamená o třetinu více než na počátku krize. Neza, nesnížili jsme naše dluhy, vidíme zde opravdu obrovskou spirálu, nemáme dostatek investic, které teda samozřejmě potřebuje těch 300 milionů. I je to paradoxní, protože vlastně to vede všechno k divergenci, je to opravdu ubueskní situace, obrovská, ne, obrovská obrovský nedostatek likvidity, nedostatek soukromého, soukromé investic. To znamená, že zde nemáme dostatek růstu, ale v podstatě vlastně tato zpráva a řízení neumožňuje nakopnout naše ekonomiky a vy najednou eh, zdá se, že vlastně dáváte hlavu spíše do písku. Zatímco Claude Juncker to pochopil, pot, proto přišel s plánem z investice, investice to oblasti určitou flexibilitou, pokud jde o Eh, deficit, eh, národní deficit, pokud jde o příspěvky jednotlivých států. Ovšem já si myslím, že musíme především reformovat naše nástroje v oblasti ekonomické zprávy, podporovat investice, dále zahrnout sociální kritéria, především zaměstnanost, dále to je fiskální konvergence, kterou musíme podporovat. Samozřejmě makroekonomická pravidla potřebujeme, to je jasné. Samozřejmě, že ta pravidla musí být respektována, ovšem tato pravidla musí být výkonná a tato pravidla konvergence, stability, růstu a bohužel prozatím zatím vedla pouze k recesi, pouze k chaosu a k divergenci. Děkuji vám. A nyní dostává slovo paní von Storch. Paní předsedající a také eh, vážený pane komisaři Dombrovsky, eh, vy jste na mě dnes udělal Eh, velký dojem, protože vy jste tady podal obecné hodnocení eh, všech těch paktů, šest eh, tě balíčku, dvou balíčku a zmiňoval jste také všechny ty úspěchy, které jsou uvedeny i na tomto bílém papíru, papíru ale těch úspěchů tam moc není. To jsou výsledky čtyřletých reform a bez toho, abyste jmenoval nějaké jediné, jedno jediné konkrétní číslo. A nehovoříte tady před několika poslanci, ale před 500 miliony evropských občanů. A toto jsou vaše úspěchy. To e, e, není úplně e, přehnané. A Přitom většina poslanců v tomto parlamentu požaduje neuprostné dodržování pravidel, všichni to opakují. Pan Teurer chce dokonce odstranění eh, daňové konkurence, to je neuvěřitelně liberální přístup, pane Teurere. A když teď máte možnost prezentovat úspěchy, tak nám předložíte tento téměř prázdný list papíru. To znamená, že jsme na špatné cestě. Eh, Děkuji, teď má slovo Filip de Bakker na jednu minutu. Děkuji. Děkuji vám, pane před, paní předsedající. Ještě nám něco chybí v této rozpravě a to je eh, pocit, že se to netýká jen nás. My mluvíme o členských státech, které nedělají svou práci, komise, která má změnit pravidla, potřebujeme více flexibility, jak se říká, ale já mám takový pocit, že členské státy se vždy musí snažit mít eh, své rozpočty vyvážené při modernizaci ekonomiky, při vytváření takové situace, aby eh, se dobře eh, postupovalo do budoucnosti. To je přece normální. Potřebujeme šesti a dvou balíček k tomu, abychom to prosadili. Musíme všichni usilovat o to, abychom prosadili tedy Tupek a Sixpack, aby měl větší demokratickou legitimitu. Vyváženost rozpočtu musí prostě platit a potřebujeme, aby naše ekonomika byla více konkurenceschopná než je posud. Pokud toho eh, nedosáhneme, a některé členské státy toho již dosahují, tak je tu eh, ohrožení pro další generace. Proto společně s komisí se musíme dívat na budoucí měsíce tak, že v nich musíme posilovat sixpack a twopack a prosazovat, abychom docházeli, že rozpočty budou vyvážené a abychom měli pracovní místa a růst. Nyní má slovo paní Rodriguez Rubio na jednu minutu. Se llama Tupac, no sé si lo conocen. Já nevím, jestli eh, znáte Tupac. podstatě se jedná jen o škrty, škrty eh, v sociální oblasti, stejně jako ve eh, spojených eh, státech by se poskytovalo, by se poskytovalo prostředky. A podívejme se na to, jak to vypadá. To, tento prostředek, který vy využíváte, je jako pijavice, kterou, kterou kdysi lékaři přikládali nemocnému pacientovi. Je to nicméně hrozba. E, pokud e, osoby, e, pokud lidé přijdou o krev, kterou potřebují k životu, a stejně také ekonomiky v Evropské unii, protože Eh, to se nyní děje, tak se může stát, že bude legalizována věc, která není ani účinná, eh, ani eh, správná. Podívejme se tedy do zrcadla jako členské státy. Társaimat ne zavarja meg önöket a kiírás a monitorom, mert jelen pillanatban nem az a mérvadó. Teď má slovo Marko Cany. Není to tedy to jméno, které vidíte na monitorech. Děkuji vám, paní předsedající. Já si nemyslím, že prostá revize ekonomického řízení stačila k tomu, abychom se pozvedli z té hluboké krize našeho kontinentu. Recese eh, posledních let je způsobena právě eh, evropskými nařízeními, které přiškrtily veškerý eh, vývoj. Sixpack a Tupac jsou tragickým dovršením cesty od roku 1996, kdy se začal aplikovat pakt růst a stability. To je jméno, které bohužel dnes zní jako výsměch, protože ze stability se stala těžko rovnováha, spíše nevyváženost, směřující, směřující stále směrem dolů. Eh, podívejme se na vánoční eh, dovolenou, přečtěme si eh, text Giuseppe Guariniho, eh, který eh, je ministrem financí Itálie. Tam specifikoval konkrétně, jak vypadá situace. A podívejte se na to, jak jednotlivá nařízení eh, jdou ve skutečnosti proti všem cílům z evropských smluv, proti růstu, proti rozvoji. Vidíme tedy opět vzduchu smluv a zrušme tedy všechny absurdní příkazy, které nás masakrují. Děkuji. Děkuji vám. A teď pan Zinadinos na jednu minutu. Děkuji vám. V posledních pěti letech eh, byla krize eh, zadlužení, eh, se rozšířila do jihoevropských zemí a nepodařilo se ji dosud vyřešit. Vyšlo také najevo, že v Evropské unii máme eh, dvojí metr. Některé státy obvinují jiné, že jsou nezodpovědné a požadují po nich eh, věci, které odporují národní svrchovanosti. Sixpack i tupek v podstatě eh, znamenají ekonomické vězení nebo věznici, kde se všechno odvíjí od Eh, ekonomických eh, ukazatelů a statistik. Nikdo se nesnaží přesvědčit občany o tom, že eh, jim to prospívá. Já si myslím, že občané to nebudou akceptovat, protože vy děláte jenom to, co vám říkají banky, abyste dělali. Místo toho, abyste dosáhli hospodářského růstu a pracovních míst, jak jste slibovali. Děkuji vám. A teď má slovo pan Rozaty na dvě minuty. You have the floor. Máte slovo, pane Rozaty? paní předsedající Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, pane komisaři. Já bych především na začátku rád řekl, že si myslím, že fiskální disciplína je něco, co opravdu potřebujeme právě v této unii, ve které samozřejmě hovoříme o tom, že neexistuje bohužel žádný transfer. Ovšem tento systém musí být založen na jasných pravidlech a krize v Evropě, k té došlo ne proto, že zde máme euro, ale proto, že některé některé zemi, země a některé bankovní systémy v těchto zemích se v podstatě přemrštěně zadlužily, zatímco v podstatě jsme nikde neměli žádná pravidla v této oblasti. Myslím si, že zde máme opravdu již tříleté období zkušenosti šesti balíčků, dvou balíčků a myslím si, že je jasné, že je dobré, že tyto nástroje můžeme využít. Je to systém ovšem, ale který je nesmírně komplikovaný. Je to ne pro odborníky, ale pro naši veřejnost. A právě proto to vede k různým interpretacím, různé diskuze, které neustále hovoří o pružnosti či elasticitě těchto pravidel. A proto tento systém musí být zjednodušený, aby byl zrozumitelnější i pro naše občany, pro běžného člověka. Tento systém bohužel rovněž je příliš opíráno politická rozhodnutí, nejenom pokud jde o politické mechanismy, například právě u toho postupu nadměrného schodku, ale zároveň i u diskuzí, zda prodloužit určité lhůty pro předložení některých zemí. Především jsou to ty největší země. Pokud máme právní pravidla, ovšem, tak tato pravidla by neměla být předmětem politického hlasování a rozhodování. Třetí záležitost, nejdůležitější v tomto ohledu, je i určité převzetí odpovědnosti na národní úrovni. Nemůže existovat taková situace, že politici neustále poukazují pouze na Brusel a říkají, to nám nutí Brusel, všechna tato pravidla a fiskální disciplínu nám vnucuje Brusel. Ne, ne, ne. Tato pravidla musí být zakotvena v národní legislativě, tak aby to bylo určité společného, společného charakteru v celé Evropě. To znamená, že poté budou muset politici právě povinni vykonávat a plnit tyto národní pravidla a předpisy. Děkuji. Děkuji vám, pane Rosaty. Vážení kolegové, možná jste si všimli, že tady máme malý problém s těmito monitory. Další je na řadě paní Toja. Paní Toja, takže se neřiďte těmi obrazovkami a já vás vidím, že se hlásíte. Možná, že byste mohli pomoci. Já vždycky vyvolám dva následující řečníky, abyste se mohli připravit. Po paní Toje je na řadě pan Dálen a potom pan Torvalds. A teď paní Toja. Signor Pane předsedající, pane komisaři, pokud eh, ustanovení ze Sixpacku by byly zaměřeny na omezení dluhu a pozbuzení růstu, a dnes vidíme takto negativní situaci ze všech pohledů, ptám se vás, co se ještě musí stát, abychom pochopili, že to nefunguje. My nechceme porušovat pravidla, to bych řekla, chtěla říct všem kolegům okolo, ale chceme, aby ta pravidla sloužila k dosažení cílů Chceme inteligentní flexibilitu neboli užitečnou flexibilitu, kde bude možné mít eh, užitečné eh, investice, užitečné výdaje, aby narůstalo HDP eh, jak už někdo řekl, flexibilita musí být také důvěryhodná, ale nesmí tu být tupá rigidita, která nás dovedla až sem. Musíme jednat rozumně, flexibilně Eh, kdyby se jednalo jen o účetnictví, tak se můžeme nechat řídit počítačem, na to nepotřebujeme Evropskou komisi. 40 eh, eh, občanů v Itálii hlasovalo o to, aby byla flexibilita nejen u plánu, ale i u, u projektů Evropské unie v rámci agendy 2020. Už bylo dost té obsesivní ideologie. Je zapotřebí využívat rozumné fiskální politiky, politiky růstu. Podívejme se na Itálii. Co dělá Itálie? Já vám to můžu říct. Itálie provádí reformy. Itálie respektuje pravidla, ale chce inteligentní ekonomickou politiku, která povede k dosažení cílů. My si nepřejeme, aby někdo eh, měl nějaké lepší podmínky, ale chceme, aby zde byl jasný pohled do budoucnosti. Děkuji paní Toja, pan Van Dalen na minutu a půl, potom pan kolega Torvalds a potom pan Katrugalos. Hartelijk dank, voorzitter. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. dvou balíček a šesti balíček tyto politiky a toto hodnocení přichází ve velice citlivém politickém období. Máme zde ekonomickou krizi, dva základní problémy, které jsme viděli ve Francii, nyní se potýkáme s těmito problémy v Belgii. Obě tyto země nebyly schopny vyřešit tuto situaci. Bohužel aplikování pravidel bylo odloženo a to z politických důvodů, což znamená, že důvěryhodnost řízení eurozóny tím trpí. Druhá věc. Jsou zde ještě pořád země v rámci měnové unie, v rámci eurozóny, které tam nepatří. Kolega se o tom zmínil, hovořil o, o tom, jak vypadá situace v Řecku, o tom, že možná by Řecku bylo lépe mimo eurozónu, kde by mohla devalvovat svou vlastní národní měnu, odepsat určitou část dluhu a podívat se do budoucna s určitou nadějí. Musí pro tyto země musí, musíme samozřejmě se snažit o to, aby se dostali z této krizové situace. Je to situace, která je obrovským břemenem, to je prostě jako když Atlas držel na svých bedrech opravdu celou tu tíhu světa. Vidíme zde obrovskou nezaměstnanost eurozóna, investuje mnohem více, než vůbec by byla schopna v současné době. Děkuji, pane Vandálené. Teď eh, budeme ta jména na obrazovce eh, dávat manuálně, uvidíme, jestli to bude fungovat. Teď má slovo pan Dorvalc, pan Katrugalos a potom pan Mach. Tak, Arend Dalman. Děkuji, děkuji za slovo. Šestý balíček, dvou balíček měl stabilizovat ekonomickou finanční situaci důvody byly jasné. Země v Evropě 30 let po druhé světové válce žili na své poměry. Právě to byl ten důvod a my jsme doufali, že se nám vrátí toto úžasné prosperující období. Nedošlo k tomu. Země se zadlužily, skončily s obrovským břemenem na svých bedrech, které již nedokázali řešit technologie, globalizace v celém tomto období znamenala to, že v historicky velice krátkém období bankovní a finanční sektory byly najednou schopny se zhostit celé situace způsobem, který nikdo neočekával v období, kdy jsme původní smlouvy přepisovali. A my se ní snažíme zjistit, jak postupovat dál po této situaci, jak to řešit. Teď má slovo pan Katrugalos na minutu, potom pan Mach a potom kolega Golneš. Pan Katrugalos. Pane komisaři, sama komise připustila určité slabiny v tom legislativním balíčku, jako je omezená transparentnost. Mohli bychom tam uh, uvést také to, že dnes uh, Eh, to ekonomické řízení provádí eh, euroskupina, tedy nikým nevolená skupina bez jakékoliv demokratické legitimnosti. A všechny tyto aspekty jsou důležité, protože ukazují, že to je systém, který podkopává rozpočtovou svrchovanost členských států bez toho, aby tady nastal nový demokratický proces místo toho, aby se uznalo, že rozpočtové škrty jsou kontraproduktivní, tak eh, se stanovují další eh, škrty, které povedou ke stagnaci, k rostoucí nezaměstnanosti a eh, k tomu, že se Evropská unie rozdělí na věřitelské a dlužnické státy. Je potřeba tuto spirálu směrem dolů zastavit a v příštích volbách možná řekové se rozhodnou odejít. Děkuji, pane Katrukalosi. Teď má slovo pan Mach na jednu minutu, potom pan Golniš a potom pan Stolojanov. Pan Mach. Vážený pane předsedající, vážená komise, dámy a pánové, komise říká, že má nyní lepší pravidla, ale je tu jeden problém. Ta pravidla nikdo nedodržuje. Vemte si Francii, ve francii je deficit přes four hrubého domácího produktu a vy se tváříte že to neexistuje. E, a když se někdo snaží vaše pravidla dodržovat tak za cenu zastavení hospodářského růstu a za cenu růstu nezaměstnanosti. vy jedno špatné politické rozhodnutí zavedení eura jednotné měny se snažíte léčit druhým špatným politickým rozhodnutím a sice diktováním přísných rozpočtových pravidel. to nemůže fungovat. vyzývám proto evropskou komisi připravte změnu smlouvy o eu tak aby šlo z eura legálně vystoupit. víte že vítězí v řecku v itálii a jinde strany které euro nechtějí. potom bude moci itálie řecko z eurozóny odejít česká republika tam nebude muset vstupovat. děkuji. Děkuji vám, pane Machu. Eh, dovolíte otázku od paní Beres? Vážený kolego, uznáváte problémy, které přinášejí ta pravidla eh, pro a že tedy potřeba umožnit těm státům v problémech se přizpůsobit a že v zájmu všech, eh, včetně těch, které mají přebytky. A co řeknete eh, na eh, zásahy prezidenta ECB Draghiho, který eh, chce stimulovat evropskou ekonomiku? Pane Machu. Centrální banka říká, že chce stimulovat ekonomiku, tak to vždycky jenom znamená, že chce zneužívat monopol v měnové politice že chce dělat inflaci a že chce řešit problémy na úkor všech lidí kteří používají peníze. myslím si že než se snažit takzvaně řešit problémy skrze centrální banku je skutečně lepší nechat země kterým euro nesedí z eurozóny odejít. Děkuji vám, eh, pane eh, Machu. Eh, omlouvám se ještě jednou, že vás upozorním Eh, na tu obrazovku. Bylo by dobře, kdyby spolupracovníci politických skupin eh, se snažili opravit ty řečnické seznamy. Máme teď ten seznam, který není úplně dokonalý. Teď má na minutu a půl slovo kolega Golneš, potom Stolian a potom pan Fernandez. Pan Golneš má slovo. Merci, monsieur président, monsieur... Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisař Dombrovský, si přemýšlím o panu jim... Eh, když byl francouzským ministrem ekonomiky, tak hodně nám pomohl nárůstu deficitu. Ale eh, podívejme se řeckou složku v eh, v Atenách, kde se hovoří o evropských civilizacích, podívejme se na myšlenky, které jsou vystaveny v chodbách a, a vidíme tam také obrázek Krista a jeho matky v v tomto muzeu. Ehm, nyní eh, Sixpack a Tupac ukládají eh, závazná pravidla. Mnozí řečníci už zdůraznili to, že je tato situace komplexní a tento systém, který měl reformovat, eh, vede k dalším potížím, že neuspěl. A ustanovení, které členská státy mají k dispozici a mají ratifikovat, zejména TSCE, CGT, což je text o řízení. Pak tu máme prohlášení pana Junkera, který uvádí, že to všechno může být aplikováno flexibilně. Myslím, že proto, aby uklidnil protesty v parlamentu a tím a o to více ještě protesty mezi lidmi protože víme, že dochází k ničení penzijního systému, celého produkčního systému v Evropské unii. Kolegové hovoří o tom, že by se mělo eh, dosáhnout konvergenci nahoru, ale eh, pokud Evropská unie zůstane takto otevřena, bez úzné jako konkurenci, tak to tak určitě nebude. Pan Stolojan, potom pan Fernandez a potom pan Sulik. Stolojan, na dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedo. Máme systém ekonomické zprávy a řízení v Evropské unii, který funguje tomto okamžiku ten problém není konstrukce samotného systému, ale jsou to problémy, které se projevily při zavádění toho systému řízení. Národní parlamenty v některých členských státech eh, nejsou eh, zapojeny do eh, procesu definování reform, které mají být přijímány na národní úrovni. Jde o konvergenční programy nebo stabilizační programy které vlády členských států předkládají komisi. A za druhé, i přestože e, některé členské státy souhlasí s těmi doporučeními, které se týkají změny e, rozpočtové politiky, tak přesto všechno e, potom nepřijímají opatření, která by ta doporučení prováděla v praxi. A potom se je potřeba poukázat na nedostatečnou flexibilitu u sixpacku a tupeku. Já osobně si myslím, že to není ten samotný systém eh, ekonomického řízení, který by byl problémem, ale ten problém spočívá ztráta konkurenceschopnosti eh, některých členských států a nedostatek rozhodnosti při eh, provádění politiky, která by měla zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu a zlepšit eh, investiční prostředí a eh, zavádění nových technologií. Děkuji. Děkuji, pane Stolojane. Pane Stolojane, pan Cany má na vás modrou kartu. Přijímáte ji? Prosím, máte slovo, pane Cany. Eh, Já jsem se chtěl kolegy zeptat, zda si opravdu myslí, že ekonomické řízení eurozóny funguje tehdy, když v roce 2013 máme čtyři země ze 17, které respektují kritéria paktu stability a růstu. Já si myslím, že spíše než mluvit o tom, co jsme slyšeli z doslechu, je lepší se podívat na čísla. Já vám děkuji za otázku. Když eh, máte vysoké zadlužení, když jste přišli o konkurenceschopnost, tak jaké máte řešení? Strukturální reformy. A proto je také potřeba určitá solidarita v tom smyslu, že eh, partneři by vám měli poskytnout dostatek času na to, abyste ty reformy mohl provést. Děkuji, pane Stolojane. A teď na minutu a půl pan Fernandez, potom pan Sulík a poté pan Goga. Pan Fernandez má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo fiskální krize z roku 2010 jasně poukázala na to, že ekonomické problémy v Evropě existují, potřebujeme lepší ekonomickou zprávu a řízení a právě proto zde máme šesti balíček a dvou balíček, o kterých dneska diskutujeme. To znamená kontrolovat fiskální politiky v jednotlivých zemích. Ovšem až do roku 2012 jsme si v podstatě neuvědomili to, že ty problémy ekonomické jsou mnohem širší, než jsme se domnívali a že potřebujeme stílené politiky v této oblasti. To vedlo k myšlence o bankovní unii. Ovšem toto je pouze počátek celé cesty. Potřebujeme solidní fiskální unii a já bych rád řekl to, že tato pravidla jsou zaměřená vyloženě národním směrem. My se nemůžeme dívat na tyto politiky pouze na základě dopadu na národní rozpočty. My potřebujeme, aby došlo k interne, internalizaci těchto fiskálních politik v EU a ne pouze v jednotlivých samostatných členských zemích. Právě proto tato pravidla musí být revidována, musí dojít ke koordinaci na úrovni EU, abychom zde měli tento zastřešující cíl ano, reforma paktu růstu a stability, to je další záležitost, nejenom proto, že tento systém musí být pružnějším systémem, ale proto, aby jsme do toho začlenili členili i evropskou analýzu celé problematiky a zahrnuli jednotlivé analýzy národních zemí pod tento zastřešující systém. My můžeme říci, pane komisaři, že by ten systém 100% fungoval. Potřebujeme, aby jsme zde měli evropský přístup a pružnější přístup. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Sulík. Panu Sulíkovi pan Kouka a poté pan Silikiotis. Děkuji. Funguje to? Děkuji, dámy a pánové. Sixpack eh, platí od eh, prosince 2011, tedy plné tři roky. Tento sixpack byl zaveden na podporu růstu a stability v eurozóně, protože to tehdy nikdo nebral vážně a teď vidíme první výsledky. V těchto třech eh, letech platnosti existence sixpacku eh, zadlužení Itálie stouplo ze 110 na 135 HNP. Ve Španělsku z 70 na 95 ve Francii z 80 eh, eh, na 95 Tyto státy neberou Sixpack vůbec vážně. Vezměme si Francii jako příklad. V roce 2010 Francie říkala, že v roce 2012 dodržíme to je pravidlo 3% HD deficitu rozpočtu. V roce 2012 říkala Francie, že to dodrží v roce 2015, v roce 2014 se to přesunulo na rok 2017. A za to nejsou žádné sankce. A k tomu eh, říká francouzský minister financí, pan Sapa, že komise nemá právo odmítat eh, náš návrh rozpočtu, protože svrchovanou vlast nad tím má pouze francouzský parlament. A teď eh, pan eh, Moskoviči, jeho předchůdce, má kontrolovat to, co dělá pan Sán. To je snad vtip. Děkuji vám, pane Sulíku. Teď má na eh, minutu slovo pan Kuoka, potom pan Sirikiotis a potom pan Heckmark. Děkuji, vážený pane předsedo. Inko výbor v současné době připravuje zprávu o lepší integraci jednotného trhu v rámci evropského semestru. Já si myslím, že jednotný trh je klíčový k dosažení růstu. Je to něco, co jsme ztratili ze třetele, tak jak členské státy, jak jsme viděli, vlastně nebyli schopni implementovat kvalitní směrnice, doporučení a zde právě selháváme výroční zprávy o integraci jednotného trhu, to neposkytla Evropská komise. Kde máme tuto zprávu? Evropský parlament by rád proto navrhl několik analytických nástrojů, určitých barometrů. Musíme totiž měřit naši výkonnost, tak aby to všichni mohli vidět. metodologie pro měření, zredukování administrativní zátěže. I zde jsme selhali. Příliš mnoho administrativy, příliš mnoho byrokracie, je to příliš těžké. Všem měli bychom měřit alespoň to, co se měřit dá. Dále bych rád zdůraznil i důležitost implementace evropského semestru, protože jinak skutečně nemusíme vůbec pracovat na tomto pilíři jednotného trhu, Bohužel řečník byl přerušen. Teď pan Silikiotis, potom pan Hekmark a pan Tan. Pan Silikiotis má slovo. Děkuji vám, kolegové. Eh, hodnocení komise je povrchní a politicky vedeno k tomu, aby eh, bylo předneseno sdělení o úspěchu a aby se ospravedlnila politika šetření a úspor. Země si mohou brát eh, úvěry na trhu, ale neříká se nic o velké nestabilitě posledních deseti let v Evropě. Pát deficitu je chápán jako úspěch, třeba že se nehovří o sociálním dopadu této politiky. Faktory jako recese, nezaměstnanost, především mezi mládeží, ochuzení eh, populace, eh, nárůst přehrady mezi centrem a e, periferií narůstá. Jak vedeme naše politické e, směry zaměřené na ekonomiku? Musíme mít na mysli sociální stát a práci pro lidi. Jotis. Es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Höckmark, danach Herr Kollege Tang. Pan Höckmark. A potom Eh, Calvi Chambon. Mikrofon. Mr. Speaker, thanks. Děkuji vám. Já si myslím, že tu jsou dva body, na které musíme upozornit. Za prvé, podkopání sociálního eh, zabezpečení sociálního státu, nárůst nezaměstnanosti, ztráta konkurenceschopnosti, stejně jako sociální neklid, jsou způsobeny tím, že se vynakladají peníze, které nemáme. Pokud deficity by byly řešením, a pokud deficity stimulovaly ekonomický růst a zaměstnanost, tak bychom tuto krizi neměli. Není to eh, konsolidovaná eh, politika, která by způsobila tyto problémy. Tyto problémy eh, jsou způsobeny něčím jiným. Jsou způsobeny tím, že ekonomické problémy se navyšují nárůstem obsluhy dluhu a nárůstem deficitu. A to je to, co jsme viděli za poslední léta. Za druhé bych chtěla říci, že revize paktu stability může být dobrou věcí ale e, je zapotřebí především provést skutečnou revizi toho, když tedy komise se zabývá s deficitními zeměmi, které odkládaly strukturální úsilí a nežijí podle pravidel, která jsou vyhlášena. Důvěryhodnost spočívá v tom, že lidé jsou důvěryhodní. Evropská unie musí být důvěryhodná. Komise musí být důvěryhodná. Pak stability musí být důvěryhodný. Pokud podkopáme důvěryhodnost, tím, že necháme velké členské státy, eh, aby opouštěli eh, nejen závazky, ale také pravidla, tak nás to bude stát veškerou důvěryhodnost, kterou máme a žádné problémy nevyřešíme. Naopak jich vytvoříme mnohem víc a krize se prohloubí. Být důvěryhodný je důležité a proto se musíme také držet pravidel. Heckmarku, jako další. A mm, je tu modrá karta od paní Matias. Přijímáte ji? Dovolíte? Pane kolego Hekmarku, přijímáte tu modrou kartu? Paní Matias, prosím. Děkuji vám. Pane kolego eh, Hekmarku, já chápu, že věříte v tato pravidla a že se zmiňujete o státech, které snižují deficit a dluhy. Deficit lze snižovat tím, že se snižují veřejné výdaje, eliminuje se sociální stát, to se konec konců děje. Ale jaká opatření můžete přijmout na snížení dluhu, protože ty dluhy neustále narůstají a já si myslím, že pořád porostou. Takže jak chcete vyřešit situaci dluhu, aniž byste restrukturalizovali zásadním způsobem? Paní Matias. Musím odpovědět, e, že hrozbou sociálního státu jsou právě ty politiky, které vy nyní hájíte. Přesvědčení, že můžete vynakládat peníze, které nemáte, protože to vás pak dovede k tomu, že e, se dostanete do té, do té velice e, striktní situace s úsporami, kterou jsme viděli v několika členských státech. Nedostatek investic v průmyslu, v podnicích, a nedostatek pracovních míst, to také působí. Podívejte se kolem sebe, to je realita, podívejte se, co se nám povedlo a co ne. A podívejte se, zda můžeme být důvěryhodní všude v Evropské unii. Hekmark. Děkuji vám, pane Hekmarko. Připustím ještě jednu eh, modrou kartu. Rozhodl jsem se, že dovolím tuto eh, druhou otázku a omezím se přitom na kolegy, kteří ještě nevystoupili. Takže umožníte otázku od pana Monota, prosím. Einen Moment. Ich... Okamžik. Chci to udělat správně. Pan Mono už vystoupil, takže v tom případě připustím otázku pana Golniše, protože ten se přihlásil jako první. E, připustíte otázku od pana Golniše? Ještě, ještě jedna věc, říká pan předseda. Paní Beres, já jsem se vyjádřil jasně. Já připustím dvě otázky a pokud to jsou více než dvě, tak to potom eh, rozhodnu podle toho, jestli už ti kolegové vystoupili nebo ne. Teď eh, připouštím otázku pana Golniše, protože se přihlásil jako první a eh, pan Monot jako třetí. Pan Hekmark s tím souhlasil, takže teď má slovo pan Golniš. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Pane Hekmarku, vy jste stigmatizoval rozpočtové deficity. V určitém smyslu je možné připustit tento názor, ale nemyslíte si také, že deficit je důsledkem něčeho, co je ještě horší, což jsou eh, deficity eh, obchodní bilance, které jsou způsobeny tím, že evropský trh je otevřený. Je otevřený státům. Eh, řečník byl ukončen. Pane Hekmarku, máte slovo. Mikrofon. Pane předsedo, já panu Gelnošovi mohu říci, podívejte se, na zbytek světa. Tam funguje volný obchod, tam je prosperita. Tam, kde e, je protekcionismus toho vašeho ražení, tak tam prosperita nepanuje. Nikde na světě se nepodařilo e, mít e, civilizované a bohaté ekonomiky bez otevřeného obchodu. Podívejte se na čenské státy. Jsou tady ty, které se vypořádaly s tou krizi a to jsou právě ty, které hodně obchodují. Já po vás Nežádám, abyste s tím souhlasil, protože vím, že patříte jinam. Děkuji, pane Hekmarku. Pokouším se řídit schůzi spravedlivě, což znamená 30 sekund na otázku a i 30 sekund na odpověď. A teď na minutu a půl pan Tank, potom pan Calvert Šambon a potom pan L. Jarek. Pan Tank. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. <clears throat> Já bych měla si hovořit eh, holandsky. Co bychom měli říci? Je špatné počasí, šílený vychr a bouře a chcete, aby v takovém, takových hrozných podmínkách přistálo letadlo? Ne, určitě ne. A ještě pořád můžeme říct, že právě takové počasí převládá v našich ekonomikách. Obrovská nezaměstnanost, špatná situace, nedostatek důvěry. A Evropská komise hodnotí tato pravidla, rozpočtová pravidla, která jsme si stanovili v dvou balíčku a šesti balíčku. Je to v podstatě takový autopilot. Neberete vůbec v potaz to, v jakých podmínkách k tomu došlo. To špatné počasí, jak řečeno. Rozpočtová pravidla byla aplikována právě v těchto špatných povětrenostních podmínkách v rámci té, tohoto rozpočtového rámce v podstatě vůbec nehovoříme o některých termínech. Je to v podstatě určitý koncept, o kterém se vůbec nic nehovoří v praxi. Ovšem, to je v podstatě jako kdybyste letěli letadlem a kdyby vám nefungoval uh, nefungovaly jednotlivé přístroje na měření výšky. Vidíme, že OCD i jiné organizace se trošku jinak dívají na strukturální nedostatky eh, v posledních několika letech, že to hodnotí jiným způsobem. To si myslím, že vedlo ke ke katastrofě v této současnosti a v této současné ekonomické situaci v Evropě. Můžu vám říct, že náš autopilot eh, už funguje, tedy ty obrazovky uvádí teď správně jména. Teď je na řadě pan Calvin Šambon na jednu minutu. Eh, eh, pan Kalvé Šarbon je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Já budu pokračovat španělsky a rád bych se na celou problematiku podíval s ohledem na důvěryhodnost Evropy, evropského projektu, protože proto byla většina z nás zvolena. Dvou balíček, šesti balíček musí být důvěryhodné nástroje. Nemůžeme reformovat něco, co je tak nedávného data, ovšem měli bychom se podívat na diskriminační implementaci implementaci v jednotlivých zemích těchto balíčků a to podkopává její kredibilitu a nedostatek zároveň dohledu v, ve Španělsku se hovoří o tom, že došlo k nějakým strukturálním reformám, že v podstatě to byly pouze kosmetické změny a spousta škrtů. Vážený pane komisaři, musíme hovořit o více Evropě, ano, ovšem i v oblasti energetického trhu. To zatím například u nás ve Španělsku nefunguje kapitálové trhy rovněž, to je další věc. Solidaritu nebudeme generovat, nepřipravíme, pokud nebudeme hovořit například o eurobondech. Děkuji panu Káve Čambonovi. Pana L. Jarika tady nevidím, což možná může souviset eh, s tou eh, chybnou obrazovkou. Pokud se ještě dostaví do salu, tak já potom dám slovo. Teď má pa, slovo pan Nidemel na dvě minuty. Uh, Děkuji za slovo, milí kolegové, milé kolegyně. Dovolte, abych vám řekl, že jsem nesmírně potěšen, že hovoříme o těchto pravidlech, která byla schválena před dvěma lety a že to zvyšuje pravděpodobnost toho, že země budou mít ty správné makroekonomické politiky, které budou fungovat nejenom a které budou dobré pro tyto země, ale pro nás, pro všechny politiky, které nám umožnili zastavit zadluženost a tuto krizi. Rád bych připomněl britským kolegům, že to nebylo ovlivněno pouze zeměmi z eurozóny, ale i jinými zeměmi, s jinými zeměmi, které jsou mimo eurozónu ano. Překvapuje mě to, že mnoho předřečníků tvrdí, že pravidla selhala. To, co vidíme s jistotou, je, že předkrizové ekonomické politiky těchto států selhaly před krizi, ty, které tvořily veliké deficity, schodky, schodky v HDP, eh, zvyšovaly výdaje a v podstatě po, čekali na to, že tyto zlé ekonomické politiky získají důvěry. tom. Pokud bychom měli nalézt vyníka za velkou nezaměstnanost a ekonomický, ekonomické problémy, toto jsou právě ty vyníci z mýho očí. Co bychom měli udělat? Neměli bychom se zaměřit pouze na změnu rámce, který zde funguje pouze pár let a podle mě funguje docela dobře. Měli bychom být opatrní pokud jde o e, změny, které by mohly podkopat důvěryhodnost. To, že zvýšíme úrokové sazby o 1%, tak to v podstatě rozpočtový deficit zvýší rovněž o 1%. A depreciace jednotlivých měn, které navrhují některé, někteří naši kolegové by rovněž měli, mohli mít velice negativní dopad na fiskální rovnováhu. Ano, hovoří se to o tom, jak respektovat jednotlivá pravidla doporučení, jak počítat lépe strukturální bilance, nebo jak to vyplácet, nebo jak vyrovnat situaci vůči zemím, které nejsou v rámci eurozóny. To znamená mnoho různých možností. Pan kolega Sant na minutu a půl. Děkuji. Six a Tupek měli zajistit, že pravidla pro eurozónu budou dodržována. Poskytují nám velmi dobře vyvážený eh, přístup eh, pro hodnocení hospodářských a finančních výsledků eh, ve členských státech. Nicméně nemáme žádno, žádný centrální dohled, který by v eurozóně mohl fungovat. A proto se musíme ptát, jestli máme Eh, nějakou záruku, že tato pravidla budou dostatečně eh, přísně posuzována. Eh, víme, že celý tento projekt je pořád spíše politický. Řada politických sil vydala hodně politického kapitálu na to, aby tyto, tato pravidla byla přijata. Ehm, je to také určitý pozitivistický přístup v podobě různých ukazatelů a hodnotících tabulek, které zastírají skutečnost. Možná, že tento přístup řeší spíše symptomy než skutečné příčiny. A proto bychom měli změnit fungování eurozóny, aby, byly, aby bylo transparentnější a abychom přešli k politické federální struktuře, což je eh, samozřejmě velmi kontroverzní. Co se týče provádění Sixpacku a Tupacu, tak tady potřeba se zeptat eh, velmi jednoduchou otázku. A sice jestli tato, tyto mechanismy odpovídají různorodým národním ekonomikám a jestli jsou v zájmu hospodářského růsta. Těžko se na to jednoznačně odpovídá. Tato je e, také vyplývá z velmi hluboké a systémové chyby v konstrukci toho současného mechanismu, protože e, to bylo přijímáno metodou pokusu a omylu. Děkuji, teď má slovo pan Kircos. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedající. Já si myslím, že si tu můžeme trochu plést eh, mechaniku eh, s realitou. Eh, Tupek a Sixpack fungují zhruba tak, že rozbijeme teploměr, abychom nevěděli, že máme horečku. A místo horečky máme před sebou ekonomickou a sociální chorobu. Jsou tu některé částečné úspěchy, například v Irsku nebo v Portugalsku nebo v Litvě, v Lotyšsku. Tyto země vykonaly obrovský kus práce a <clears throat> podařilo se jim přistoupit k euru. Eh, Kypr eh, v podstatě mm, je na tom taky docela dobře, co já vím. A eh, pak ještě zbývají další země, kterým se to ještě nepodařilo, například řecké problémy. Já jsem desítky let byl novinář takže velice dlouho sleduji vývoj eura, ještě předtím, než vzniklo euro a než vzniklo pak stabilit. Jsem se tímto zabýval. E, příliš mnoho e, penzí e, tímto trpí a mm, nedaří se státům, aby se samofinancovali. Jsou tu euroskeptici, kteří uvádějí, že tu jsou problémy způsobené eurem. Já bych chtěl říci, že v minulosti v Řecku jsme šli do penze, které poskytovaly 120 posledního platu. Zatímco ve Velké Británii tehdy byly 35 nebo 40 penze oproti poslednímu platu. Takže ty problémy v Řecku už byly tehdy. Nemůžeme všechno přikládat za vinu euru. Euro naopak nám pomáhá pomáhá nám restrukturalizovat eh, dluh. Stejně jako v Irsku nám to bude pomáhat také eh, snižovat eh, náklady na obsluhu dluhu. To, co říká pan je také pomáhá k tomu, aby se Řecko vymanilo z té situace. Děkuji. Dovolíte otázku pana Bali? Ja, Herr Kollege Walli, bitte. Tak prosím, pan Vali má slovo. Děkuji, pane předsedající. Já mám velice stručnou otázku. Eh, myslíte si, že euro je udržitelné pro vaši zemi? Je tedy udržitelná i úroková míra, kterou vaše země musí platit? Myslím, že to je kolem 9% v této chvíli. Německo možná platí 1, nebo dokonce negativní úrokovou míru. Je to tedy podle vás udržitelné takovýmto způsobem? Eh, mohli bychom třeba mít společnou úrokovou míru? Já bych byl rád, aby Řecko hm, platilo eh, stejnou úrokovou míru jako Irsko, eh, které platí méně než 1,5 Irsko je velice dynamickou zemí a proto přemýšlíme o Portugalsku například. E, ta Portugalsko má nyní 2,9 u, u desetiletých e, dluhopisů a e, u nás v Řecku narůstá sazba, protože se neví, zda trh dokáže respektovat tyto závazky. Děkuji vám, pane Kircosi. Umožníte ještě jednu otázku pana Lukeho? Prosím, pane Luke, máte slovo. Pane, eh, já jsem eh, to pochopil tak, že jste říkal, že eh, euro pomohlo Řecku přestrukturalizovat svoje zadlužení, ale bylo to kvůli dobré víře věřitelů, kteří to umožnili bez toho, protože ti si odepsali více než 100 miliard euro. Řecko by asi nebylo schopné eh, to splácet, kdyby mělo svou vlastní centrální banku. Kruc, eh, řecký dluh eh, je státní dluh, není to dluh soukromého sektoru a my tedy máme morální závazek ten dluh splatit a musíme ho splatit včas. můžeme eh, hovořit eh, eh, o restrukturalizaci toho dluhu, aby ta platnost byla rozšířena ze 30 na 50 let. Ale jde tady o to, jak dosáhnout primárního přebytku a, a také potom je potřeba provádět struktur reformy a v důsledku toho bude Řecko moderním státem a věřitele dostanou své peníze zpátky. Děkuji, pane Kercosi. A teď na minutu a půl pan Sani. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Děkuji, pane předsedo. Tato eh, diskuse mě přivedla k zamyšlení, že my jako poslanci, stejně jako zástupci komise, bychom eh, se měli eh, vůbec zamyslet nad tím, jestli občané jsou schopni pochopit, o čem je Sixpack a tupek. Myslím, že eh, ta odpověď na to už je jasná. Ta, ani jeden z těch balíčků, které přispěly k řešení té krize, spíše vedou k kladení nových otázek. A ty bych chtěl e, směřovat na pana komisaře. Co jste udělal proto, aby se zlepšil eh, celospolečenský dialog o těchto otázkách? Já mám podezření, že tato opatření se potýkají s tím, že jim veřejnost prostě eh, nerozumí a proto je nemůže ani akceptovat a co uděláte proto, aby eh, eh, občané lépe chápali, o co tady jde. Děkuji vám, pane Sany, a teď má slovo na dvě minuty paní Hidner. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, já vám chci eh, poukázat na tři otázky. Za prvé si myslím, že celá povaha mm, ekonomického řízení nás nutí k tomu, abychom se podívali dále, podívali se například na to, jak by měla fungovat bankovní unie. Přestože to není sama o sobě prvek ekonomického řízení, tak víme, že i to může přispět k stabilitě systému a může to zlepšit eh, produktivitu malých a středně velkých podniků. Takže když se bavíme eh, o ekonomickém řízení, tak bychom měli zvažovat i to širší perspektivu. A teď k tomu, co říkal také můj kolega Niedermayer, já si myslím, že ten systém eh, sebou přinesl celou řadu pravidel, ale eh, úspěšnost těch pravidel se odvíjí od úspěšnosti těch jednotlivých eh, programů, které členské státy přijímají. A to se odvíjí od rozhodování na národní úrovni. Občané to nejsou schopni úplně rozlišovat. A tím samozřejmě mohou vyvstávat pochybnosti o udržitelnosti toho systému a jeho demokratické důvěryhodnosti. Takže bez toho na to, jak dobrá ta pravidla jsou, bychom se měli zaměřit také na ty jednotlivé programy a ty se snažit eh, vyhodnotit a tím eh, čelit těm námitkám, že eh, ten proces není demokratický. A teď k hospodářskému růstu. Já si myslím, že jakýkoliv systém ekonomického řízení musí mít nějakou vyhlídku na hospodářský růst. K tomu jsou potřebné strukturální reformy a v tom rámci ekonomického řízení není nějaký mechanismus na podporu hospodářského růstu. Eh, ty návrhy, eh, které byly navrhovány ještě před čtyřmi lety, se vytratily. Například v závěrech eh, euroskupiny z prosince se to objevuje teď opětovně, proto doufám, že vznikne nějaký katalyzátor Eh, strukturálních reform a já doufám, že komise se toho ujme a bude hrát vedoucí roli. Děkuji vám. Děkuji paní Hybner. A teď na minutu a půl pan Baje. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Když hovoříme o všech těchto makroekonomických důsledcích, velice závažných, samozřejmě celá tato analýza musí být koherentního charakteru. Šesti balíček, dvou balíček, jaká je zde, jaké je zde hodnocení. Máme zde pouze technické hodnocení, hovoříme o tom, že je zde prostě e, obrovský veřejný deficit. Ovšem nic nehovoříme o dopadu na sociální situaci, na sociální práva, na e, problémy problémy spojené s chudobou, na platy a tak dále. To znamená, že pokud je o hodnocení těchto dvou balíčků, jediným výsledkem pro naše občany to je, že v podstatě musí dále škrtat. Je to chudoba, je to spochybňování základních pravidel, základních našich výdobytků, jako je například přístup ke zdravotnictví a k sociálním výdobytkům. Ano, pokud jde o naše veřejné deficity, to musíme samozřejmě řešit, ovšem zároveň musíme dát našim lidem určitou naději, musíme mít určitý osmi balíček sociálních který musí vzít v potaz i veřejné investice, nes, musíme přezít zodpovědnost. Vidíme samozřejmě, centrální banka poukázala na ta čísla, která jsou nedostatečná. Ovšem i zdaňování musí být dostatečné, velké kapitálové podniky a tak dále. Dále je to záležitost nezaměstnanosti, určité minima, která musíme stanovit celé Evropě, bojovat proti sociálnímu dumpingu, environmentálnímu dumpingu. Ano, vidíme, že škrty prostě nefungovaly, vidíme, že z sociálního hlediska jsme bohužel selhali. Je to dekret kredibilita celé naše strategie, která je nedůvěryhodná, je to opravdu velice slepý postup, nedostatečné výsledky, nedostatečné závěry. Musíme opravdu změnit celé směřování, tak abychom konečně nastolili sociální spravedlnost. Děkuji. Děkuji vám, pane Pajet. Pane B, připustíte otázku pane Manu? Kolega Manu. Pan Manu má slovo. Vážený pane kolego, milí kolegové, ano, já souhlasím s vaším prohlášením. Ovšem, vaše strana ve Francii, váš předseda, váš prezident, ano, kde, kde teda, jakou oni se hráli roli, pokud jde o aplikaci těchto úžasných pravidel. Děkuji, vážený pane kolego, za tento dotaz. Ano, vždycky, když začínáte hovořit, tak vždycky hovoříte o francouzských socialistech a té to všem. Já jsem belgickým socialistou, já zde nemůžu reagovat na tyto útoky. Já samozřejmě nejsem francouzským socialistou, takže za to to nezodpovídám. Děkuji vám. Dank. Děkuji. <laughs> Teď eh, na dvě minuty eh, paní Komin. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, myslím, že dnešní diskuze je jednou z nejdůležitějších, kterou vůbec můžeme vést jako europoslanci. <clears throat> Právě jako europoslanci jsme byli přímo zvoleni občany, abychom situaci změnili. Nemá smysl protestovat, když nemáme návrhy. My chceme dosáhnout ale jasných cílů, protože jinak bychom se neřídili mandátem, který nám poskytli občané. Svatý otec 25. listopadu k nám hovořil jasně a souhlasilo s tím 99,99% ,99 eh, přítomných eh, v sále, že potřebujeme více Evropy v rovnější Evropě, eh, kde bude demokracie. Slovy toto bylo sdíleno při prohlášení všech politických skupin, kde jen dva se vyslovili jinak. A to znamená spojit ekonomický růst se stabilitou. Ve chvíli krizi, krize nejdříve potřebujeme růst, protože jinak se z krize nevymaníme. Bez růstu se nám nepodaří dosáhnout stability. E, stalo by se to spíše jakýmsi jihem. Ale pokud k růstu potřebujeme více dluhu, a já teď říkám jedině jako italka, e, mohu pochopit tedy, e, že jste na rozpacích k investicím, které zapotřebí vykonat já chápu investice tak, že investice jsou takovým odrazovým můstkem k efektivnímu růstu a to by skutečně vytvořilo pracovní místa. Co se týče Junckerova plánu pro eh, fiskální unii v Itálii, by se vyřešilo spoustu problémů. Vzhledem k tomu, jaké máme daně. Italové Eh, zde eh, ve Štrasburku si stěžují na pak stability, ale pokud se podíváme kolem sebe, často zapomínáme podívat se sami na sebe. Zkusme změnit pakt stability, který máme mezi sebou, který neumožňuje starostům, aby vynakládali prostředky, které mají. Také se diskutuje o tom, a už budou končit, o nezaměstnosti v Německu, kde je euro, v Anglii, kde není euro. A eh, tam mají často daně nižší, než máme my. A řešnice Mauremut mikrofon. Tak Kolegy. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Mavrides na minutu a půl. Já bych eh, rád eh, řekl panu komisaři, nejenom tedy svým kolegům, následující věc. Máme nějakou společnou vizi eh, v Evropě a ta říká, že životní úroveň všech Evropanů by se měla jednou eh, vyrovnat, a to ve všech částech Evropy. Což neznamená, že by eh, jeden členský stát měl platit druhému. Není to jenom nějaká hra, Měli bychom mít situaci, kdy se kolektivně dohodneme na nějakých pravidlech, ale ta pravidla nemusí být nutně stejná pro všechny státy. Já nemám příliš velká očekávání od těch, kteří chtějí rozložit Evropskou unii, ale mám, jsem zklamaný těmi kolegy, kteří říkají, že Eh, by se mělo se státy nakládat eh, různě. Protože máme ta doporučení pro jednotlivé členské státy, ale um, tam nejsou obsažena nápravná opatření. Vezměte si například bankovní unii. To sice máme, ale nemáme jednotný systém pojištění vkladů. Děkuji vám, pane Mavridisi, a teď má slovo pan Fernandez na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, eh, dámy a pánové. Koordinace a sladění a maximum transparentnosti, to jsou všechno velmi důležité eh, podmínky pro systém řízení a stejně tak to je prevence Prevence je samozřejmě lepší než léčba, jak se říká. A pro nás Portugalce to také znamená, že nechceme to, co nám eh, eh, Nechceme, aby u nás nadále vládla trojka. Chceme, aby se zlepšila důvěryhodnost institucí a měli bychom se snažit řešit problémy eh, před tím, než narostou do té míry, že se stanou nezvolatelnými. Měli bychom mít systém, který bude odměňovat zodpovědné chování a které nepovede k eh, zvyšování zadlužení. To bychom měli dělit, dělat všichni, abychom nezadlužili budoucí generace. Měli bychom mít eh, inteligentní a flexibilní výklad pravidel v Sixpacku a Tupeku a zaměřit se na podporu hospodářského růstu a konkurenceschopnosti. E, neměli bychom připustit podkopávání e, vzájemných e, závazků a měli bychom také dbát na územní soudržnost. A proto jsem pro inteligentní výklad těchto pravidel, které by to zohledňovaly. Děkuji vám, pane Fernandese, a teď na minutu apíl pan Danty. Grazie. Děkuji vám, pane předsedající. Pane místo předsedo komise, kolegové, kolegyně, vypadá mm, to tak, že je zapotřebí nově reformovat a nově formulovat ekonomickou politiku. Jsem přesvědčen, že náš kontinent, který má nejistý růst, má nebezpečnou deflaci a strukturální nezaměstnanost, toto potřebuje. Plán, který představuje Juncker, je prvním a nedostatečným krokem ke změně směru. E, musí k této změně ale dojít v následujících měsících a to velice rozhodně. Musíme se vymanit z krize a k tomu potřebujeme technické nástroje týkající se ekonomického řízení v Evropské unii. To je možná poslední volání v Evropě. V Evropě, kterou budujeme velice namáhavě a která kvůli krátkozrakým politikám může být odsouzena k nacionalismu a nebo k zásadnímu snížení významu. Podívejme se na červnové eh, závěry eh, z rady. Eh, flexibilita nemůže být jen uh, nějakým náhradním řešením, musí to být strategickým eh, řešením. Je zapotřebí, aby členské státy v předem daném období dosáhly strukturálních reform. Eh, u Junckerova plánu musíme současně zvažovat i pozbuzení k inteligentním výdajům v členských státech nám nejde o abstraktní flexibilitu. My chceme, aby se vynakládaly prostředky rozumně, to, což souvisí také s Junckerovým plánem a musíme naše kroky zakládat na reálné ekonomice. Kolegyně Paunova. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři. Legislativní eh, balíčky byly přijaty v bezprecedentních okolnostech. Evropská komise reviduje tyto e, balíčky a výsledky této revize ukazují, že je zapotřebí nové koordinace a dohledové politiky, abychom dosáhli pozitivních výsledků. Jen tak snížíme deficit. Přesto některé mechanismy, jako ty sankční, nebyly ještě využity a stále ještě Eh, při, zapotřebí lépe přispívali k lepší fiskální politice. Potřebujeme funkční systém. Systém, který bude přispívat k tomu, že budeme předcházet chybám z minulosti. Eh, členské státy musí provést nezbytné reformy a musí pozbuzovat konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost. Incentivy týkající se e, doporučení jednotlivých zemí je zapotřebí dále prohloubit a podpořit. Potřebujeme dostatečnou flexibilitu, to bylo již řečeno, například v mimořádných okolnostech. A e, potřebujeme tímto způsobem postupovat dál, abychom neohrozili naši důvěryhodnost. Potřebujeme také zajistit to, že malé státy se budou držet stejných kritérií jako ta ty velké státy, žádám Evropskou komisi, aby zaručila, že členské státy se pravidly skutečně budou řídit. Děkuji mnohokrát paní kolegyni a panové. Pan a nyní má slovo paní kolegyně Gil na minutu a půl. Děkuji. Já navazuji na to, co jste říkali kolegové, že nutně potřebujeme provést revizi pravidel hospodářské zprávy v Evropské unii. To sdělení komise je malým krokem, ale my musíme jít dále, abychom jasně dokázali, že ten rámec bude změněn a my jako parlament máme legislativní pravomoc, protože 25 milionů nezaměstnaných, ekonomická stagnace, deflace, nadměrná zadluženost, vysoký deficit, demokratický deficit, toto vše brzdí, tato pravidla, místo aby pomáhala, tak eh, nejsme vlastně schopni udržet deficit eh, pod 3%, má to své náklady, takže je třeba rozšířit rámec hospodářské zprávy, aby zohlednil sociální otázky. Klíčové otázky jsou, co dělají členské státy, aby řešili chudobu, daňové podvody a nezaměstnanost mladých, jak zvyšují příležitosti pro vzdělání. Tato kritéria musí mít stejnou váhu při analýze jako úroveň veřejného deficitu a dluhu. Vzhledem k vzájemnému propojení všech našich ekonomik uznávám, že je nutné mít efektivní management naší ekonomiky. A ano, inteligentní investice musí být pojímány flexibilně. Pravidla šesti balíčku a dvou balíčku budou důležitá proto, aby dokázala, že bereme evropské občany vážně a že evropští občané budou moci věřit evropský projekt. Já bych apelovala na komisaře Dobroskise, aby jasně ukázal, že Předseda přerušil řečnici. Děkuji mnohokrát paní kolegyni a nyní paní kolegyně Tomb. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Děkuji mnohokrát, děkuji za udělení slova. Vážení kolegové, vážené kolegyně, Naprosto souhlasím s konstatováním Evropské komise a všech těch, kteří říkají, že v minulých letech hospodářské řízení se dostalo do slepé uličky. A obě, oba dva balíčky opatření namízejí cestu, východisko z této situace. Zdá to bude skutečně úspěšný projekt, to momentálně ještě posoudit nemůžeme. Ano, máme různé typy obav, ale Přesto, myslím, můžeme říct, že prohloubená rozpočtová kontrola je nezbytná a nutná. Vlády jednotlivých států se příliš často chovají iracionálně. A to proto, že se snaží získávat podporu voličů a je to jejich prioritou. Je dobré, že nyní v souvislosti s makroekonomickou rovnováhou byla rozšířena kontrola a že do ní byl zapracován i sociální aspekt. Eh, kontrola říkala, že promise, komise říkala, že zjistila celou řadu eh, případů nerovnováhy, ale nepřijala žádná opatření a proto se dostáváme k nové otázce. Jsou sliby jednotlivých vlád dostačující? či máme situaci, kdy komise příliš důvěřuje vládám jednotlivých členských států a nedostatečně kontroluje obsah slíbených opatření a jejich realizaci. Například, co se týče mého státu, Slovinska, mohu říci, když se podívám na tu tabulku v příloze, že komise spíše věřila slibům. A ráda bych zdůraznila ještě jednu věc. Komise by měla věnovat větší pozornost obsahovému proměření, tedy prověření obsahu jednotlivých opatření. A dále komise, řečnice byla přerušena, předseda nyní na minutu a půl, bude mít slovo pan kolega Ludvíkson. Děkuji mnohokrát. Je důležité, že velice přesně analyzujeme to, jakým způsobem doposud fungoval Sixpacks a Tupac. Samozřejmě, uběhla ještě krátká, příliš krátká doba, takže je obtížné provádět dostatečnou kontrolu a e, pravidla e, se uplatňovala v situaci krize. Já osobně si myslím, že ta pravidla je dobrá, že bychom měli je dodržovat i nadále. Nebylo vyhodné nyní něco měnit v šesti balíčku či dvou balíčku. Ale bylo by dobré podívat se na to, jakým způsobem byla pravidla opratňována v praxi a zde skutečně zjišťujeme, že je možnost Eh, celou situaci vylepšit. Pravidla jsou dobrá, ale nebyla uplatňována ani flexibilním, ani inteligentním způsobem. Jejich uplatňování bylo příliš ovlivněno eh, ideologickým smýšlením, což se projevuje také na vývoji ekonomiky. Veškeré možnosti, které nabízejí nová pravidla, je třeba využít, skutečně reálně využít. Je možné vytvořit plány, které budou fungovat plány sanace dluhů a deficitu, je možné vytvořit prostor pro podněty a investice. Tady nemáme problém v oblasti práv a pravidel, ale v oblasti jejich uplatňování. Děkuji kolegovi a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eyes. Bohužel musím říci, že mám e, příliš velký počet řečníků, dvakrát více, než je čas, který máme k dispozici, takže budu muset zredukovat seznam zájemců o slovo a začíná kolega Bogovič. Děkuji mnohokrát. Hospodářská a fiskální unie je velice důležité jak pro malé, tak pro velké státy. Euro je jeden z nejdůležitějších motorů, zejména pro malé státy, které mají ekonomiku zaměřenou na export, jako je Slovinsko. Já podporuji přízná pravidla, která budou platit jak pro velké, tak pro malé státy. E, v kontextu změněných okolností a podmínek e, které zde mám v důsledku hospodářské krize. Vítám nový balíček pana Junckera, který jednak umožní, abychom měli efektivní opatření a vytvářeli pomocí nich fiskální stabilitu a nová pracovní místa a zároveň dokázali zajistit sociální stát. E, jsem přesvědčen o tom, že je třeba, aby jsme důkladně prověřovali reformy jednotlivých členských států, abychom trvali na tom, že je členské státy budou provádět a že je budou také provádět v dlouhodobě. Tyto reformy nejsou důležité jen pro EU, ale hlavně pro samotné státy. Děkuji kolegovi Bogovičovi a nyní kolega Pírinsky. Uvažajme, gospodin Dombrovskis, vy zgležda... Vážený pane kolego Dombrovskis, zdá se, že jste zapomněl první větu své vlastní zprávy, kde je napsáno, že cílem nového mechanismu je posílit ekonomické řízení tak, aby bylo dosaženo stabilního, konzistentního ekonomického růstu a stabilní zaměstnanosti. Dále klíčové aspekty e, uvádějí, že e, je e, třeba zajišťovat systematické přibližování ekonomického rozvoje členských státech. A vy jste o tom neřekl ani slovo, kde není jediné, jediný údaj nebo jediné číslo, které by dokazovalo, že mm, směřujeme k těmto cílům. Můžete odpovědět na tuto konkrétní otázku tady a teď? Děkuji kolegovi Pěrinskovi a nyní má slovo kolega Marias. Děkuji, pane předsedo. Podle té diskuse, která tu proběhla, se zdá, že demokratický deficit který je obrovský v této oblasti ekonomického řízení, je skutečnosti. Komise se domnívá, že může rozhodovat o ekonomické a finanční politice členských států a že může kontrolovat národní rozpočty a prosazovat své, svou vůli v národních parlamentech. Pan Juncker, když hovoří tak hovoří jako zástupce poskytovatelů eh, v prostředků a eh, vyjadřuje se k řecké politice a k politickým stranám, které hm, jak si vedou úspornou politiku a tak to zasahuje do volební kampaně. Pánové z komise, vy jste zapomněli, že komise má být neutrální. Vy jste to zapomněli, ale evropský lid eh, vám to připomene. Děkuji kolegovi Mariasovi a slovo má nyní kolega Klesos. Došlo nebo Jedno řecké přísloví říká, že hora porodila myš. Ti, kteří jsou zodpovědní za ekonomická opatření, neporodili ani tu myš. A nedokázali zabránit krizi, nedokázali zabránit nezaměstnanosti, bankrotu malých a středních podniků, neudělali nic proti chudobě, hladu, sebevraždám, dluhy jen rostou. Proč? Je to proto, že peníze jsou uctívané jako zdroj všeho dobra, ale to je vážná chyba. Peníze představují určité hodnoty, ale žádné hodnoty neprodukují. Jedině pracující produkují hodnoty svou prací. A e, byla realizovaná vědecká studie, podle níž pokud bychom využívali nadhodnotu produkovanou pracujícími a nyní předseda přerušil řečnici. Děkuji kolegovi Glezosovi a nyní má slovo kolegyně Maletič. Předsedávající, pozdravím podpredsjednika Dobrovskisa i čestitam na ovom izvješću. Já bych chtěla velice přivítat pana Dombrovského a poděkovat mu za jeho zprávy. E Pochopitelně pravidla jsou důležitá, protože určují systémový strategický přístup k dobrému ekonomickému řízení. Ale ještě důležitější je nechat prostor členským zemím, aby našli svá nejlepší řešení eh, pro fiskální konsolidaci, strukturální reformy a investice. Neexistují žádná univerzální řešení a eh, na základě evropského semestru mohou členské státy vyměňovat si navzájem zkušenosti, osvědčenou praxi a realizovat eh, reformu v každém členském státě. A je důležité také pracovat na těchto reformách na úrovni Evropské unie, to znamená posilnit vnitřní trh, realizovat bankovní unii, jednotný digitální trh a kohezní politiku. To jsou věci, které jsou důležité pro to, aby vznikla konkurenceschopná Evropa, inovativní digitální Evropa a Evropa s rostoucí ekonomikou. Děkuji. Děkuji kolegyně Maletič a na závěr postupu ke HDI bude mít slovo kolegyně Rozie. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Když je někde problém, tak je vždycky dobré určit obětního beránka, ale zpravidla je to důkaz intelektuální lenosti. Ehm, tady hovoříme o Evropské unii a eh, jednoduché řešení určitě není řešení. Eh, tady nás čeká deflační spirála, která nás odnese všechny bez ohledu na národnost. Takže eh, invektivy mezi státy by neměly nahradit demokratickou diskuzi Eh, ani nástroje řízení. Naopak je potřeba vytvořit skutečné nástroje ekonomického řízení, které nám připomenou, co by Evropa neměla přestat být. To znamená eh, projekt spolupráce a ne konkurence mezi státy, projekt na podporu občanů a ne na jejich úkor. Proto je potřeba zrevidovat existující nástroje a to očekáváme od komise. Děkuji, pane předsedající. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Rozier. Tímto jsme ukončili postup ke HDI a na závěr naší rozpravy uděluji slovo panu komisaři Dombrovskisku. Dombrovskisovi. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval všem za zajímavou rozpravu, kterou jsme dnes vedli. A jak jsem říkal na začátku, Evropská komise pokračování revize považuje za další dialog se všemi zúčastněnými stranami a klíčovým partnerem je i Evropský parlament. Já jsem zaznamenala všechny poznámky a komentáře, které zde zazněly. Musíme se zaměřit na silné i slabé stránky rámce pro hospodářskou zprávu. Velmi se těším na to, co připravila paní Beres a další stínový zpravodajové, pokud jde o zprávu z vlastní iniciativy. Kolegové zde také hovořili o bodech, které spadají mimo pole působnosti dvojbalíčku a šesti balíčku, nicméně na ně přesto zareaguje, protože si myslím, že se týkají nejlepšího využití flexibility v rámci paktu růstu a stability. Jak víte, Evropská komise připravuje podrobnější dokument o nejlepším využití flexibility v rámci existujícího paktu růstu a stability. Chceme se na to přesně zaměřit a tento dokument předložíme na začátku příštího roku. A podíváme se v něm na různé otázky, které se týkají také toho, co zde zaznělo ohledně zohledňování ekonomického cyklu, nakládání s investicemi, postupem strukturálních reform. Ale stojí za to zdůraznit, že tento dokument vypracováváme v rámci existujícího paktu růstu a stability. Pokud jde o otázku nakládání s investicemi, v rámci Evropského fondu pro strategické investice, to je věc, kterou komise už zdůraznila, když předkládala investiční plán. S těmito investicemi budeme nakládat příznivě, protože chápeme, že zatímco jakékoliv další náklady se započítávají do deficitu a dluhu, nespustí žádné specifické postupy v rámci paktu růstu a stability, kdyby členský stát překročil práh, který je stanoven a přitom ten, ta částka nebude vyšší než příspěvek do tohoto fondu, takže zde bude toto příznivé zacházení zaručeno. Pokud jde o posílení systému hospodářské zprávy, to zdaleka ještě není dokončeno a já se těším na spolupráci s vámi a s dalšími zainteresovanými stranami v následujících měsících. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu komisaři Dombrovskisovi. Tímto uzavírám rozpravu a přerušuji naše zasedání až do hlasování, které začne ve 12 hodin.